Meine Damen und Herren, Dámy a pánové, zahajuji tímto schůzi našeho výboru. Má někdo návrh k změny k pořadu jednání? Nikoli, takže pořad jednání je tímto schválen. Chtěl bych mezi námi eh, přivítat poslance z Arménska, které jsou eh, toho času na studijním pobytu v Bruselu a Evropském parlamentu konkrétně. Buďte srdečně vítáni mezi námi. Můžeme eh, nyní přistoupit eh, k bodu pořadu číslo dvě. Tady také není nic nového, co bych vám řekl. A tudíž můžeme přistoupit k důležitému bodu pořadu číslo 3. Jedná se o výměnu názoru s generálním tajemníkem OBSE panem Lambertem Zanierem nutno říci, že již v úvodu vašeho mandátu jsme měli možnost s vámi hovořit. Tehdy jste nám předestřel důležité návrhy k plánovaným reformám instituce OBSE a máme velký zájem dozvědět se od vás, eh, jak eh, daleko se eh, tyto návrhy zrealizovali a také Jaký je současný kontext činnosti OBSE od Vancouveru až po e, Vladivostok? A zajisté se v tomto kontextu vyvíjí i celá řada nových iniciativ. Já se domnívám, že tyto e, zeměpisné e, zájmy je eh, nutno eh, vyvažovat a eh, zdůrazňují také atraktivitu mm, po Baltí. Otázka je také, do jaké míry dále rozvíjet OBSE. My máme velmi dobrou spolupráci s parlamentním zhromážděním OBSE, například Ukrajina byla toho příkladem, takže nás velice zajímá, jak bychom na tom mohli stavět dále. Ještě bych rád upozornil na jednu věc. Před lety eh, jsme spolupracovali s eh, Radou Evropy OBSE a Evropským parlamentem, byla to taková troj spolupráce, souvisí eh, to, souviselo to s podporou demokracie na Balkánu a eh, otázkou je, zdali bychom se toho opět eh, mohli ujmout jako co by společné iniciativy, abychom v určitých zemích mohli působit aktivněji. Nyní se bude měnit předsednictví. Irsko předá eh, předsednické žedlo, žezlo Ukrajině. Bude tedy eh, zajímavé pozorovat, eh, jak Ukrajina si v tomto ohledu povede zejména pokud eh, se eh, týká eh, hodnocení nedávných voleb na Ukrajině podle samotné OBSE, poslední volby na Ukrajině nesplňovaly kritéria svobodných a férových voleb. Naše schůze se koná i za účasti mm, poslanců podvýboru pro lidská práva, proto bych rád dal slovo napřed paní Loch Bieler než pak udělím slovo panu Zanierovi. Děkuji, pane předsedo. V našem podvýboru se zabýváme porušováním eh, lidských práv vně Evropské unie. A tady eh, je i celá řada zemí, které jsou členy OBSE. Já bych si dovolila říci, že eh, velmi často zaznamenáváme omezování mediální svobody a také nedobrou, neblahou situaci ve vězenských zařízeních, e, policejní zvůli a tak dále. A také v zemích uvnitř EU dochází k silné diskriminaci e, Romů a Sintiů, to znamená největší evropské etnické menšiny. A Zdá, zdá se, že tato situace se e, stále vyhrocuje a zhoršuje. Tudíž moje otázka se nevztahuje e, e, k jedné zemi, ale je obecná. Máte v rámci OBSE speciální strukturu anebo speciální diskusní fóra, kde e, probíráte e, e, lidská práva Romů, jejich práva na bydlení, na práci, na zdravotnictví a v poslední době také onu migraci, migraci vyplývající z bídy uvnitř EU. My máme v rozvinutou eh, strategii Evropské unie pro integraci eh, Romů a eh, z toho mm, jednoznačně vyplývá, že jednotlivé národní vlády by měly tady více přidat a více se snažit o lepší integraci Romů ve svých zemích. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vítám tuto příležitost oslovit vás opět Navštívil jsem vás před rokem ve Štrasburku a tento nový briefing probíhá nyní v předvečer ministerské schůzky ministrů koncem příštího týdne v Dublinu v Irsku. Pořádá to eh, včasné irské předsednictví OBSE. Na pořadu jednání této ministerské rady bude celá řada důležitých eh, rozhodnutí. Práce pokračují. Jde o vyvážený balíček rozhodnutí týkajících se bezpečnostních záležitostí, například eh, nových opatření pro posilování důvěry. Vede se diskuse také o bezpečnosti v kybernetickém prostoru, která započala již před časem. Nevíme, zda budeme schopni dosáhnout již eh, dospět již k závěrům během této ministerské schůzky, ale to dialog, který se rozvíjí velmi dobře mezi současněnými státy a určitě je to jedno z témat, která jsou pro všechny země významná, i když samozřejmě přístupy se liší, eh, ale my stojíme tak trochu v popředí této diskuse v mezinárodním slova smyslu. Eh, OBSE totiž hledá možná CBM na tomto poli. Dále eh, se chystají rozhodnutí eh, v hospodářském rozměru, také eh, v tom takzvaném lidském rozměru. Jedno se týká svobody médií. Také se zabýváme mimo jiné otázkou svobody přístupu na internet, což je opět citlivé téma, o kterém se jde velmi živá diskuse. Dále se chystá rozhodnutí o toleranci a nediskriminaci, což je velmi důležité, řekl bych, v dobách, kdy jsou země uvnitř rozděleny ohledně těchto témat. A dále opět budeme mít na pořadu jednání ministerské schůzky věci týkající se dlouhodobější diskuse ohledně našeho programu a vůbec evropské vize pro oblast bezpečnosti a vzájemných vztahů v tomto kontextu, v tomto rámci, který byl nastaven eh, sametem v Astrachaně před pár lety a byl nastaven jako euroatlantické a euroazijské bezpečnosti společenství. A jaké kroky je třeba vykonat, abychom tuto koncepci učinili realitou a co přesně musí být na pořadu dne, co je třeba dále rozpracovat, všechny tyto úvahy byly součástí celého procesu a tato diskuse bude pokračovat eh, v operativnější rovině, doufejme, eh, v příštích pár letech, s tím, že naším cílem je dosáhnout eh, nebo prosadit významnou řadu rozhodnutí pro rok 2015, kdy také si připomeneme 40. výročí závěrečného Helsinského aktu. Eh, říkáme tomu tedy Helsinki plus 40. A v rámci této diskuse a také ministerského jednání v Dublinu se snažíme stanovit parametry pro tuto diskusi. Máme proto také ustavenou zvláštní eh, pracovní skupinu. Také je zde jedno důležité rozhodnutí, které bylo přijato teprve minulý týden ohledně rozšíření po dlouhé po dlouhé době stability v členské základně. Jsme se rozhodli rozšířit um, svoji členskou základnu o novou zemi Mongolsko, které uh, vstoupilo do OBSE nedávno. Formálně tuto zemi přivítáme eh, na ministerském zasedání v Dublinu. Takže OBSE se rozrůstá a skutečnost, že Mongolsko vstupuje poukazuje na další aspekt, ke kterému se ještě vrátím za chvíli, a tím je právě náš eurazijský rozměr. Eurazijský rozměr evropské bezpečnosti. Máme také mise ve Střední Azii, snažíme se řešit situaci v Afghánistánu. A to vše bude také patřit k souvisejícím tématům k jednání. Samozřejmě Evropská unie sehrává v OBS velmi důležitou roli, eh, už jen z rozpočtového hlediska. Příspěvek evropských členských států OBSE se blíží 70 celkového rozpočtu naší organizace. Takže Evropská unie představuje klíčového hráče A to nejenom ve finanční rovině, ale také z hlediska koncepční tvorby a nastavování priorit organizace. Já e, osobně přikládám e, význam e, tomuto jednání s vámi dnes. Já jsem spolupráci s parlamenty stanovil jako jedno ze svých priorit. Samozřejmě provádím to především v kontextu OBS, která má také své parlamentní schromáždění. Vnímám Eh, význam parlamentní demokracie, využívání jiných než tradičních mezivládních kanálů na podporu práce, kterou eh, provádíme pro budování koncenzu a také pro vytváření dalších synergií, velmi relevantních, eh, což nám pomáhá při řešení někdy velmi obtížných problémů. A rád bych využil této příležitosti, abych trošičku prošel eh, pracovní program naší organizace, co mám nyní na stole s tím, jak se blíží ministerské zasedání a abych vám také ukázal, eh, kde eh, se to týká Evropské unie, kde EU e relevantní, sehrává významnou roli Podělím se s vámi tedy o své hodnocení situace. A zaměřím se nejprve na tu geografickou oblast, eh, kde máme operace přímo v terénu. Eh, zaměřím se na některé konfliktní oblasti. Eh, I když vyvíjíme značné úsilí v OBS, tak abychom co nejvíce operovali horizontálně a abychom nevytvářeli žádné dělící linie či nevytvářeli různé kategorie členských států či zúčastněných států, jak je nazýváme, participatory states, podle geografického členění a vzal jsem na vědomí také slova eh, předsedkyně podvýboru pro lidská práva ohledně romské otázky. My se snažíme eh, toto téma opět řešit eh, zcela horizontálně a postupovat pokud možno jednotně, uplatňovat jednotný přístup v každé ze zúčastnických zemí. Jak jsem tedy předeslal, rád bych se zaměřil eh, nejprve na to, kde máme práce přímo v terénu. Začnu jeho východní Evropou. Jeho východ Evropy je i nadále zónou, zejména západní Balkán, kde kam investujeme největší část našich zdrojů přímo v terénu. Eh, na Balkánu vedeme stále, máme stále největší operace, Kosovo je to úplně největší, eh, tam máme více jak 600 lidí. Eh, druhou největší je naše mise v Bosně a Hercegovině. Eh, pokud o východní Evropu obecně, řekl bych, že i když stále tam řada problémů je nedořešených a stále se to žádá a naši angažovanost na základě mandátu, kterým disponujeme, vidíme, že abychom řešili některá z nejobtěžnějších eh, témat, eh, proto je velmi relevantní evropský úhel pohledu, evropská perspektiva, evropské vyhlídky, tedy abychom mohli dosahovat posunu. Těchto zemí nám říkají, že mezi jejich aspirace patří integrace do eh, evropských či euroatlantických institucí a žádají nás, abychom zapracovali normy, které jim pomohou pomohou přiblížit se rychleji tomuto cíli do našich lesních činností na podporu e, těchto zemí. Takže když OBSE nemá mezi svými úkoly e, pomoc e, jakékoliv zemi ve vstupu do jakékoliv jiné instituce, de facto v rámci našich operací vlastně tato interakce funguje. A to je také jeden z důvodů, proč i já sám často přijíždím do Bruselu a jednám s ESVČ, s komisí, a samozřejmě eh, to nastoluji také s vámi. Jde tedy o to zajistit eh, nejenom, aby fungovala dobrá spolupráce, ale také eh, strategická konvergence a diskuse o klíčových tématech, které třeba řešit, jakým směrem je třeba postupovat, tak abychom se snažili maximalizovat dopad zdrojů, které máme přímo na místě žijeme v čase finančních omezení, rozpočtových restrikcí a je klíčové prokazovat efektivnost našeho působení, zabraňovat zdvojování činností a investovat prostředky do těch oblastí, eh, které patří k uznávaným prioritám. Možná bych se velmi rychle mohl dotknout také některých konkrétních otázek. Nedávno jsem navštívil Albánii, kde jsem jednal se zástupci vlády, s prezidentem, se zástupci parlamentu. Bylo to příležitosti eh, výročního zasedání parlamentního schromáždění OBSE a zaznamenal jsem dobrý pokrok. Oproti situaci před rokem jsem zaznamenal, že skutečně byla vyvíjena značná snaha při realizaci iniciativ, které by posunuly Albánii blíže k Evropské unii a k procesu eh, nakonec případného vstupu do Evropské unie, ale také jsme provedli kousi inventuru toho, co zbývá vykonat eh, v oblasti reform, v oblasti plného eh, zapojení vlády i opozice v parlamentu. Také v oblasti provádění nedávno přijaté legislativy. Bývalá Jugoslávská republika Makedonie, tam jsem byl znepokojen částečně tím nedávným vývojem. Jsou určité signály, že vztahy mezi jednotlivými eh, komunitami začaly být v průběhu času více napjaté, více komplikované Myslím, že i zde by bylo důležité, aby EU nalezla nějakou cestu, jak dosáhnout posunu v této zemi. My z naší perspektivy se i nadále budeme angažovat, budeme i nadále úzce spolupracovat s Evropskou unii při řešení otázek v této zemi. Určitě, co je důležité, ve Skopě, ale podobnou dynamiku jsem zaznamenal i v Bosně, že my vycházíme z úspěchu mezinárodního společenství, ohryt, eh, Daytonské dohody, eh, úspěchy při tom zabráně, eh, zabraňování konfliktu a zajištění stability. Ale jsou zde tady rámce na ochranu menšin v těchto zemích, které byly zavedeny a nyní po mnoha letech eh, fungování na základě těchto nástrojů, nástrojů si uvědomujeme, že eh, implementace a průtahy v implementaci těchto dohod vytváří stále větší eh, separaci mezi jednotlivými komunitami a tak přišla chvíle zamyslet se nad tím, jak eh, vytvořit nadstavbu nad těmito nástroji, které se ukázaly být velmi úspěšnými, jak do toho vnést nové prvky, které by eh, dokázaly zblížit eh, jednotlivá společenství, jednotlivé komunity a zaručily by větší životaschopnost vzájemného soužití jednotlivých etnik v těchto zemích a jejich produktivnější, lepší zapojení do chodu země. V Kosovu, jak jsem zmínil, máme stále tu největší operaci. Ehm, samozřejmě plně podporujeme dialog, který zprostředkovává Evropská unie a domníváme se, že Evropský region zde eh, zejména představují silný prvek, který usnadní pokrok, eh, dosahování pokroku při řešení problémů, eh, které jsou aktuální. OBSE se zapojuje v celé řadě oblasti, zejména na severu, přímo v terénu. Máme také silné vazby na jednotlivé komunity. Jsme i nadále otevřeni práci na konkrétních oblastech, také na podporu implementace dohod, které byly uzavřeny nebo budou uzavřeny v rámci tohoto dialogu. Na jaře eh, jsme prováděli facilitaci eh, srbských eh, parlamentních voleb na severu Kosova. To ocenila jak srbská, tak kosovská strana. Analyzujeme nadcházející vízy a také další oblasti, kde bychom mohli sehrát pozitivní roli. Srbsko je země, která bude předsedat OBSE v roce 2015 což je rok, kdy, jak jsem zmínil, se budeme připomínat 40. výročí Helsinského závěrečného aktu, takže Srbsko eh, bude pověřeno tím čestným úkolem stanovit eh, další budoucí směřování OBS nebo si předsedat eh, této věci. Máme stále ještě aktivní operaci v Bělehradě, která, myslím, velmi úzce spolupracuje s Evropany, s EU. To eh, slychám, slyším to také zde v Bruselu od zástupců komise. Snažíme se dále prohlubovat synergie a naši kvalitní spolupráci. V Bosně je nadále situace komplikovaná. V Bosně jsme zaznamenali v poslední době jen eh, malý posun Eh, není snadné pro mezinárodní společenství angažovat se v zemi, eh, někde z toho plné frustrace, ústavní reforma, kterou jsme požadovali, stále chybí a iniciativy, jako například ten eh, soudní rozsudek stále zbývá stále zbývá eh, vykonat. Je pravda, že v některých oblastech eh, zesilujeme eh, snahy, například OHR v Brčku se posiluje, tam tady máme také, tam také působíme. No a když se posunou něco více na východ v Moldavě, Eh, v rámci formátu 3 plus 2 spolupracujeme také s Evropskou unii. Promiňte, to je proces 5 plus 2, nikoli 3 plus 2. Tam působíme společně s Ruskem a Ukrajinou. A Ukrajina bude předsedat, eh, jak zmiňoval pan předseda, bude předsedat OBSE v příštím roce. Jakožto klíčový jakožto od klíčového hráče v těchto jednáních očekáváme od Ukrajiny, že se plně zapojí do eh, kontrolace tohoto procesu. Tato vyjednávání ve formátu 5 plus 2 započala v minulém roce po cirka pětiletém eh, pozastavení. Začátek byl dobrý, eh, pokrok byl rychlý, nové vedení v Tiraspolu bylo velmi angažované a Nicméně nyní jsme se dostali do fáze, eh, kdy se na pořad jednání dostávají složitější témata a to eh, v těchto dnech eh, tedy přineslo určité zpomalení na všech stranách. Došlo tedy ke zpomalení s tím, jak se dostane na citlivější témata. Potřebujeme tedy podpořit pokračování těchto snah a je třeba zde i nadále postupovat koordinovaně s Evropskou unii. Co se týče <clears throat> Běloruska, tam v současné době pracujeme na celé řadě projektů. My jsme vlastně uzavřeli svoji misi v Minsku asi před dvěma lety. Eh, bylo to před něco více než dvěma lety. A je jasné, že Bělorusko eh, je z mnoha pohledů velice problematická země i pro nás mé vlastní eh, vztahy eh, také s vedením této země poznamenány a my jsme společně nalezli celou řadu možných oblastí, kde bychom eh, mohli se aktivně podílet a tady eh, se týká to všech tří dimenzí, včetně těch, těch lidské dimenze. Eh, stanovili jsme také určité podmínky. Bělorusko to před nedávným dobem, nedávnou dobou přijalo a teď přemýšlíme o tom, jestli na základě této dohody bychom mohli dále tyto věci rozvíjet. Uvidíme, jak se bude vyvíjet tato spolupráce. Eh, my jsme například eh, v září eh, monitorovali volby. Teď dochází k vydání zprávy o těchto volbách, byla to od IHR. A v současné době eh, se eh, budeme také zabývat eh, doporučení, která vyplývají z této zprávy. Podobně tomu i na Ukrajině uvidíme, jak bude vypadat ta závěrečná zpráva. Musím říci v této souvislosti, že já sám bych nechtěl uh, příliš směsovat tu otázku eh, vedoucí eh, nebo předsednictví Ukrajiny s, eh, se vztahy jiných zemí, včetně Evropské unie. Co se týče toho předsednictví, a také spolupráce při přípravě tohoto předsednictví. Byl jsem velice potěšen, když jsem si uvědomil, že Ukrajina skutečně je velice angažovaná v této věci, dělá dobrou práci, konzultace s vedením Ukrajiny Um, byly zatím velice úspěšné. A obě strany tuto věc berou velice eh, vážně, připravují ty věci eh, velice spolehlivě, jsou seznámeni s celou řadou otázek, které se budou projednávat a to všechno sehrává velice pozitivní úlohu. Já jsem pochopitelně slyšel to, co řekl pan předseda, když eh, zmínil otázku související s tím, jestli vlastně eh, kde stojí Ukrajina v otázce implementace jejich závazků. To je pochopitelně problém a je to problém, který eh, musí všechny zúčastněné strany řešit ale v žádném případě nemůžeme hovořit o nějakém eh, pravidlu v rámci obce, eh, které by znamenalo, že můžeme nějakým eh, způsobem prověřovat to, do jaké míry plní jednotlivé země své závazky. My pochopitelně budeme velice rádi, když tato země při svém předsednictví sehraje svoji úlohu, ale pochopitelně současně s tím bychom byli <clears throat> rádi také, kdyby přijali určitý model, což eh, pochopitelně bude určitá výzva, na kterou bude muset reagovat i ukrajinská vláda. Eh, Jižní Kavkaz a Gruzie, eh, tam dochází k prudkému rozvoji, ženevské rozhovory sice nevede k velkému pokroku, nicméně Eh, došlo eh, k mírovému přenosu eh, pravomocí po té velice ostré kampani, která rozdělovala zemi. Obce společně s dalšími sehrála v tomto procesu určitou roli tím, že jsme právě přispěli k tomuto mírovému přechodu. Pochopitelně i nadále existují zde problémy, Eh, jsme ve styku s vládou, hovořili jsme s ní již o některých eh, základních věcech a uvidíme, jakým způsobem se bude ten proces dále vyvíjet. Co se týče náhodno Karabachu, to je i nadále velice problematická oblast, velice kontroverzní. Vztahy mezi Azerbajdžánem a Arménií jsou mimořádně obtížné a na pěté, co se v současné době se hovoří o tom, že by v Nagorno-Karabachu se mohlo otevřít letiště, což je opět věc poměrně problematická a zvyšuje to do určité míry napětí také v této oblasti. E, v centrální Asii tam e, realizujeme celou řadu operací. Já bych e, řekl, že tím klíčovým strategickým elementem je naše soustředění se na Afganistán tím, že se soustředím na Afga- Afganistán, eh, jsme potvrdili také eh, Kromě toho také se zaměřujeme na ten istambulský proces eh, a také na všechny zúčastněné země ze Střední Asie. Snažíme se nějakým způsobem řešit takové otázky, které souvisejí s hranicemi Afganistánu. E, věnujeme se otázkám lidských práv a věnujeme se také otázce vlády zákona a otázkám, které souvisejí s terorismem. E, další operace spočívá v tom, e, že se snažíme pomoci těmto zemím, aby byli schopni nabídnout více a otevřít se vlastně Afganistánu. To se bude týkat hlavně období po roce 2015, kdy úloha mezinárodní komunity v Afganistánu se změní. Eh, úplně nakonec bych chtěl eh, zmínit eh, o našich vztazích s dalšími partnery, partnery ze Středomoří. Myslím si, že tady můžeme hovorit o tom, že tyto vztahy jsou více nyní operační ve svém charakteru. Dřív to býval takový politický dialog, teď se snažíme nějakým způsobem také některé operace tam realizovat. Vycházíme ze své vlastní zkušenosti týkající se přechodu k demokracii. Takže v současné době eh, s nimi diskutujeme eh, například nejrůznější akční plány, mezi které patří eh, i například činnost v oblasti expertízy, kterou můžeme nabídnout. To se týká například otázky lidských práv, otázky budování demokratických institucí a tak dále. Možná, že bych tady mohl skončit. Eh, ostatně měl jsem v úmyslu pouze stručně popsat tu současnou situaci a teď, eh, pokud máte nějaké dotazy, tak velice rád na ně odpovím. Děkuji. <clears throat> Pan Pítele. Eh, děkuji, děkuji pane generální tajemníku, e, jsem velice rád, že máme možnost vést s vámi tuto e, diskusi. Já vím, že vám vždycky šlo o výsledky a myslím si, že e, to, co jste teď nám všechno popsal, včetně těch některých optimistických faktů, nás většinou vrací k tomu původnímu bodu, který souvisí s tím, jakým způsobem bychom mohli řešit eh, všechny tyto eh, výzvy, všechny tyto úkoly, jak bychom mohli zintenzivnit naší práci. Eh, to vždy se také promítal do mých otázek. A dnešní otázka tedy se týká toho, jakým způsobem bychom mohli mít užší spolupráci s Evropským parlamentem tak, abychom zajistili určitou přidanou hodnotu. Kromě toho by mě také zajímalo, kde vy sám vidíte eh, určité možnosti na úrovni eh, vládní nebo exekutivní, chcete-li. Eh, celá řada situací je v současné době zablokovaná. Vy jste o tom hovořil, například když se hovořil o Makedonii, ale nejen o ní. Máme pocit, že tyto zablokované otázky v podstatě že kromě nich to, že, že ty souvisí i s určitými politickými důsledky, které nemusí být vždy pozitivní. Z tohoto eh, pohledu eh, bych ještě položil rád jednu otázku. Kde vidíte jak, nějaké možnosti nebo kde vidíte eh, úlohu obce v oblasti preventivní diplomacie? Zcela jistě tato dimenze nabízí celou řadu možností ale na závěr bych chtěl eh, eh, říci eh, ještě ke Kyrgyzstánu. Zajímalo by mě, co si myslíte o současné situaci v této zemi a jaké budou další potřeby ve vztahu k této zemi. Děkuji. Děkuji vám za vaše expoze a e, rád bych se ještě e, vrátila k té otázce bezpečnosti z pohledu e, partnerů, protože někteří partneři se dívají na tuto otázku jinak než my a já bych byla velice ráda, kdybyste pohovořil o tom, jaké tyto věci mají dopady, ale také využití té jižní bezpečnosti nebo nebezpečnosti eh, jako určité zbraně. Eh, například mám na mysli takové věci jako útoky na, eh, v Estonsku v roce 2007. Moje druhá otázka potom se týká toho, jakým způsobem se díváte na dopady nebo možné důsledky toho, čemu říkáme eh, balíček eh, úsporný, eh, tak jak se tomu říká aspoň na Spartogolsku, a to nejen z hlediska základních hodnot, nejen obce, ale i Evropské unie a to v kontextu demokracie. Když se podíváme například, co se eh, děje eh, v Řecku, kde dnes sedí v parlamentu nacistická strana, eh, strana, která stojí proti imigrantům a tak dále. Čili co si o tom ovšem myslí členové obce? Na závěr bych eh, se chtěla vrátit k tomu trošku optimističnějšímu přístupu, o kterém jste hovořil ve vztahu k Ukrajině. Ale chtěla bych se vás zeptat na něco, co se týče Běloruska a Ruska. Co si myslíte, eh, že, eh, byste, že by se dalo dělat jinak, nebo jakým způsobem, nebo jaká práce by tady mohla být uskutečňována? Eh, Děkuji, pane předsedo. Mám pouze eh, jednu věc a sice, že bychom eh, neměli míchat obce a parlamentní zasedání s Evropským parlamentem, protože my jsme přímo voleni, nejsme schromážděni, nicméně my spolupracujeme v rámci těch misí v oblasti, která je pod obce, ale Myslím si, že ta spolupráce zcela určitě není optimální. My jsme se obrátili na eh, generálního tajemníka, aby mezi nás přišel, tak abychom mohli pohovořit o tom, jakým způsobem bychom mohli zlepšit tuto spolupráci a byl bych velice rád, kdyby obce také využilo svých interních kanálů na to, aby eh, nám v této věci pomohla uh, Pochopitelně ODHR je velice eh, uznávanou organizací, ale jestliže vy říkáte, že partnerské země ze středozemí, že tam některé věci se staly více operativními, tak to se týká v podstatě i voleb. Existuje určitá dohoda eh, mezi Evropskou unii a obce a sice, že vy nebudete eh, provádět pozorování mimo eh, dané oblasti. Je mi hrozně líto, ale musím konstatovat, že v severní Africe jste vyslali velkou misi, což vytvořilo určitý, určitou zmatenou situaci a e, znamenalo to také, že ta mise u voleb nebyla příliš e, úspěšná. Myslím si, že by bylo velice dobré, kdybychom znovu potvrdili, e, jakým způsobem je prováděna dělba práce. Tyto věci jsou velice úspěšné u celou řadu let a já si myslím, že by to tak mělo i pokračovat. Děkuji vám. Uh, um, uh, Děkuji, pane předsedo. V mé zemi panuje skutečně eh, eh, určité nepřátelství vůči Radě Evropy, eh, umluvě o lidských právech a dokonce se otevřeně zvažuje rezignace z úmluvy a e, Rady Evropy. Zajímalo by mě, zdali nebo jaká je e, koncepce, že by OSCE, OBSE se sloučila s Radou e, Evropy. To by samozřejmě ušetřilo mnoho nákladů, také v rámci monitorovacích misí a samozřejmě pokud jde o lidská práva, demokracie, a, a eh, od eh, Severní Ameriky až po Azii eh, by možná byly monitorovány, monitorovány efektivněji. Uvažujete o, o tomto směru vývoje? Paní Nejc? Chci poděkovat panu generálnímu tajemníkovi za jeho vystoupení. Mám dva dotazy. Za prvé, jaká je situace, nebo jak je postoj Ruska, která, které, jak víme, se nevždy chová v souhlase s principy vaší organizace. A další dotaz, vím, že bude trochu delikátní na vás, jakožto generálního tajemníka organizace, ale přece jen mohl byste nám říci, zdá se ta situace nějak vyvíjela v posledních letech, jakým směrem. A dále mohlo byste prosím říci, zda v poslední době v rámci OBSE byla věnována pozornost, specifická pozornost tomuto vývoji, nebo tomu vývoji, který znamená, že některé z vašich členských zemí, dokonce některé členské státy EU, mají tendenci využívat eh, soudní moc eh, pro stranické zájmy. Eh, buď aby bylo zjednáno mlčení protivníků nebo případné opozice, případně aby byly členové opozice dostaně za mříže. Sledujeme vývoj například v Gruzii, který z tohoto pohledu není zrovna e, uspokojivý. Takže tolik mé dva dotazy. Děkuji. Frau Jakonsári. Paní Jakonsári. Děkuji vám. Kazachstán v roce 2010 eh, předsedal eh, OBSE a přislíbil, eh, implementaci všech lidskoprávních zásad. Nicméně po ukončení předsednictví se situace v tomto ohledu v Kazachstánu opět zhoršila. V minulém týdnu jsme zaznamenali zprávy o tom, že nezávislá média v Kazachstánu eh, jsou omezována. Jaká je nyní situace eh, ve vašich očích? Bylo správné, že Kazachstán eh, tehdy měl možnost předsedat OBSE? Děkuji, pane předsedo. A děkuji také za tento úvod. Já bych chtěla navázat na něco, co jste eh, řekl ohledně kyberbezpečnosti a svobodě a také bych se chtěla zeptat, eh, jak eh, zachováváte rovnováhu eh, mezi těmito dvěma eh, koncepcemi. Vidíte více možností spolupráce s EU v těchto oblastech a jaké jsou hrozby? Já jsem se setkala s paní Mjatovič, vaší referentkou pro svobodu médií, je vynikající odbornice a chtěla bych se také dotknout bodu o Euroázii, jak pohlížíte na Turecko, zemi s mnoha výzvami, pokud jde o svobodu eh, slova, médií a internetovou svobodu a pak také, eh, pokud jde obecně o mm, eh, tohoto dynamického hráče. Jaký je váš pohled na Turecko mezi retorikou a realitou? A nakonec bych navázala částečně na to, co uvedla moje kolegyně paní Nejc. Domnívám se, že my v EU a OBSE se někdy, někdy zápolíme s e, tou podmínkou e, podmíněn, nebo pojmem podmíněnosti nebo kondicionality. E, jaký je podle vás nejlepší způsob zajistit, aby země, s nimiž má OBSE vztahy, Eh, vytvořili rovnováhu eh, mezi svými zájmy, zejména ekonomickými eh, zájmy a zásadami lidských práv, které nejsou vždy dodržovány ani u nás, natož pak v zemích vně EU. Děkuji, pan Janes. Děkuji vám, pane předsedo. Ve své prezentaci jste potvrdil tezi, kterou jsem si všiml již před časem. Totiž, že multilaterální diplomacie a multilaterální evropská a, a, superevropská strategie po válce, zejména 30 let poté, e, e, byla jedním z největších úspěchů eh, lidstva v Evropě v 20. století. A OBSE se také zrodila v Evropě a navzdory určitě tým omylům, navzdory tomu, že ne všech vytčených cílů bylo dosaženo. Je mezi námi mnoho eh, silných podpůrců, spojenců a eh, stoupenců OBSE. Nevím, eh, jestli se všichni můžeme připojit ke kritice vůči eh, Radě Evropy a eh, také mm, Evropskému soudu pro lidská práva. To je přece jakýsi maják ehm, hodnot eh, a univerzálních práv eh, a to se eh, týká zejména pro vztah mezi jednotlivcem a státem a mezi státy navzájem. Ehm, to je přece milník, který je nesrovnatelný a neba, nemá sobě rovna a neměli bychom zužovat jeho význam. A mám na mysli tady též e, komunikační prostředky, sdělovací prostředky. Britský tisk, a to nejen bulvární, se snaží prosazovat svůj vlastní pohled a prodávat jej široké e, veřejnosti. A to jsou zpátečnické myšlenky, které nemají dnes opodstatnění. Pan Weigl má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych se vás rád dotázal, vzhledem k tomu, že jste že máte značné zkušenosti ze západního Balkánu. Evropská komise konečně nastolila téma nedořešených hranic jakožto jedno z prioritních témat, které je třeba e, dořešit v rámci procesu rozšiřování Evropské unie. Skutečně je zde ještě celá řada nedořešených e, sporů. A vzhledem k tomu, že s těmito věcmi se vždy pojí obrovské emoce, v nedávné době to bylo rozhodnutí v soudu v Hágu, kladu si otázku, zda se OBS e může nějak proaktivně zapojit do tohoto procesu vyjednání řešení uhraničních sporů mezi zeměmi bývalé Jugoslávie. Děkuji. Pane Pane generální tajemníku, prosím. Thank you. It's quite a long list. I'll try. Tak to je opravdu dlouhý seznam. Pokusím se eh, v tom eh, málo času malou času, co mi zbývá, odpovědět na co nejvíce dotazů. Nejprve pan Peterle. Jak zaručit lepší roli pro OBSE? Na jedné straně o tom diskutujeme v rámci OBSE, máme také rozhodnutí o posílení role efektivnosti působení naší organizace a řešení všech aspektů eh, cyklu eh, konfliktu. Eh, takže samozřejmě jako každý dolaďujeme, zpřesněme své nástroje, ale nakonec jde o to, že jsou to účastnické země, které rozhodují. My nemůžeme činit kroky, které by svým způsobem šly nad, hlavy, nad hlavami našich pánů. Eh, vezměme například eh, preventivní diplomaci. Vy jste eh, toto také zmiňoval jako jednu z alternativ, kterými disponujeme. Preventivní diplomace. Já jsem argumentoval vůči, já jsem říkal členským státům, podívejte, tady je možnost na počátku vznikající krize, tak jako jsme tak učinili před lety, u vás vstoupit do toho, zjistit situaci, vrátit se určitými doporučeními a určit směr naší organizaci, jak postupovat, jak se hrát svoji roli. Problém je v tom, že eh, když se o to snažíte v reálu, máte-li zrovna dobré předsednictví a předsednická země vybuduje konsenzus, eh, může se vám to eh, pro jednou povést. Ale pokud chcete toto zavést jako institucionální strukturu, abyste takto byl schopen postupovat po každé, když vzniká nějaká krize, tak toho prostě nedosáhnete. Já jsem o tom jednal i s generálním tajemníkem OSN Banky Munem, který zažíval stejnou frustraci. Nikdo není eh, ochoten vystavit biankošek eh, šéfovi mezinárodní organizace, Eh, aby eh, inicioval eh, včasnou, nějakou včasnou akci, včasný zásah. Je zde velmi tenká politická linie mezi včasným varováním a včasnou akcí s tím, že ta včasná akce, včasný zásah musí být prostě potvrzen členskými zeměmi. Takže to jsou situace, které se žádají pragmatický přístup a pokaždé je třeba vždy znovu zjišťovat, jaký politický manevrovací prostor máte k dispozici. Další věc je rozvíjení partnerství a možnost toho, že do toho, vstoupou, z toho, toho vstoupí další odinout a podpoří. U Kyrgyzstánu máme stále některé problémy, zejména na jeho země. Pokračujeme eh, ve velké operaci policejní, která se eh, zaměřuje na eh, situaci u eh, multietnické opozice v regionu. Snažíme se zaručit, aby ne, nedocházelo k diskriminaci ze strany kyrgyzské policie. Evropská unie to podporuje, podporuje a zvažuje další podporu dodatečnou. Možná bych mohl využít také této příležitosti, abych vás upozornil na tuto situaci, na tuto možnost, tak aby existovalo dobré pochopení a, a podpora Eh, ze strany EU pro eh, naše snahy v tomto velmi citlivém regionu. Dále bezpečnost v kybernetickém prostoru. Eh, toho se týkalo několik dotazů. Je zde určitá základní diskuse o tom, kde jsou ty hranice, kam až můžeme jít. Ono to nevysvětá jednoznačně z dokumentů, na kterých e, pracujeme, ale jde vlastně o přístup založený na větší bezpečnosti versus větší e, svobodě a otevřenosti přístupu na internet. Tato diskuse e, začíná už samotnou terminologií a definicemi, tedy jak definujeme internetovou bezpečnost. Přístup, který jsme zaujali v OBSM, je relativně toho druhu soft, to je měkký přístup, kde jsme vyhodnotili eh, hrozby v kybernetickém prostoru pro naše členské státy, účastnické země a využíváme metodiku eh, měkké bezpečnosti, soft security, kterou jsme vyvinuli v OBS, eh, kdy rozpracováme řadu opatření, na posilování důvěry, tedy CBM, eh, která můžeme uplatnit pokaždé, když hrozí kybernetický útok, eh, země se navzájem poskytnou eh, ujištění a tak dále. Je to technický tedy soubor návrhů a opatření. Alespoň tedy jsme dokázali uvést věci, nebo doufáme, že dokážeme, budeme moci uvést věci do pohybu v této oblasti. Ale samozřejmě pokud je oblast svobody médií, tak eh, to je oblast, kterou zástupci médií velmi bedlivě sledují a sledují diskusy u nás a také řada účastnických zemí, včetně eh, zemí EU, které se účastní této diskuse, eh, působí velmi aktivně a sledují, kam se diskuse o tomto tématu ubírá. Dále otázka Eh, dopadů eh, z hlediska úsporných eh, opatření a také, jak to vypadá se základními hodnotami demokracie. A tím odpovím také na to, co zde zaznělo ohledně Rady Evropy. OBS e je především bezpečnostní organizace. Náš přístup se opírá o potřebu posílit bezpečnost v prostoru OBSE, ale dosahujeme toho na základě velmi širokého komplexního přístupu, který eh, zahrnuje také eh, pozornost věnovanou lidským právům a demokracii, ale také hospodářskému rozvoji, a postupům cílením konkrétně na bezpečnost. Dále otázka základních hodnot eh, a to, jakým jaká je situace v některých konkrétních zemích. OBSE dává všem k dispozici, například zemím EU, také e, určitý rámec, v jehož, e, v jehož rámci mohou tyto země vyhodnotit a projednat, e, do jaké míry ostatní účastnické země organizace plní své závazky. A musím říct, že tento dialog je velmi živý, je to dialog kontinuální a někdy velmi kontroverzní. Někdy přináší opravdu velmi eh, náročnou, složitou diskusi v rámci organizace, ale je to zdravé, eh, protože existuje tady eh, platforma, prostor, kde můžeme tuto diskusi vést na každodenním základě nebo každý týden. Takže navzájem zhodnotíme situaci v jednotlivých zemích, jsou různé druhy hodnocení, a někdy skutečně ta diskuse bývá velmi kontroverzní. Je zde pocit, že u některých zemích, u některých zemích dochází eh, ke skluzu, eh, ke krokům zpět, v jiných zemích naopak dochází k demokratické transformaci eh, ze dne na den, v jiných zemích naopak je potřeba počkat na výměnu generací, ale v každém případě potřebujeme určité jasné směřování, které všem v některých zemích chybí. Pak to samozřejmě začíná být opravdový problém. Ale ještě k těm úsporným opatřením OBS není drahá organizace. E, náš rozpočet je něco přes 1,4 milionů eur a máme přitom, a vedeme přitom 16 e, terénních operací, takže určitě nepatříme e, k nákladným organizacím na mezinárodním poli. Pokud vezmete vstupy a rozpočet, který je srovnatelný eh, často s rozpočtem i jediné mírotvorné mise. Eh, parlamentní schromáždění OBSE. Eh, máme, a ne, měli jsme nedávno, některé interní problémy, zejména v souvislosti s volbami v USA. Došlo k problémům ve vztazích mezi ODIHR a parlamentním schromážděním. Já určitě předám váš zkaz generálnímu tajemníkovi našeho parlamentního schromáždění které je dosti autonomním orgánem, eh, jehož eh, zrání tedy eh, je otázka, která se diskutuje, jaká je přesně situace a také jaká je vazba mezi parlamentním schromážděním a exekutivními strukturami OBSE. Parlamentní schromáždění mezi tyto struktury nepatří, a, tak jak si pluje v tom prostoru. Jak jsem řekl, chci navázat silnější vztah s tímto orgánem, protože vnímám výhody takové věci. Eh, otázka rozdělení úkolů, rozdělení činností. Nejsem si jist, eh, kde to eh, vzniká. Mm, neřekl bych, že to má původ v naší politice, možná se to týká ODIHR, já určitě to nadnesu, to téma s ředitelem ODIHR, ale nezaznamenal jsem, že by ODIHR plánoval nějaké iniciativy, které mají příslušet parlamentnímu schromáždění, protože Eh, navíc, jak jsem řekl, tady parlamentní shromáždění obese je v mnoha smyslech eh, autonomním orgánem. Eh, já jsem viděl tu zprávu, ale byla to tedy věc parlamentního schromáždění. Ovšem, co dělá ODIR, je, že reaguje na konkrétní žádosti o pomoc, například s analýzou volební legislativy či s ustavením volebních komisí na základě našich partnerů, písemných té žádostí, not Eh, ale ne nutně to vyústuje eh, potom v pozorování voleb. Může jít o jiné formy pomoci s pořádáním voleb. Eh, pokud je o Radu Evropy, to je další dlouhá kapitola, ale opět činnost Rady Evropy se nepřekrývá s naší, protože my jsme bezpečnostní organizací. Nicméně ODIHR, to pokrývá naše tady, a náš úřad pro tady demokracii, Demokratická instituce a lidská práva, eh, má činnost, která do značné míry se překrývá s agendou Rady Evropy, eh, také eh, oblast médií, svobody médií a tak dále. My se tedy snažíme dosahovat co možná nejvíce synergií a zdokonalovat koordinaci. Myslím si, že fúze nepředstavuje řešení. Jediné řešení je zlepšit koordinaci. Rada Evropy provedla studii, pokud je o která měla tedy přinést doporučení pro posílení interakce mezi HR a Radou Evropy. Pokud by bylo potřeba učinit nějaké drastičnější kroky, to si myslím, že by příslušelo členským státům obou organizací, aby to projednali. Měli bychom mít na paměti také to, že Rada Evropy je organizací evropskou, zatímco my máme i e, transatlantický rozměr, USA, Kanada e, patří k našim členům a také máme eurazijský rozměr, e, který není posiluje Mongolsko svým vstupem. Pokud jde o Rusko, Jenom bych eh, zopakoval, eh, co jsem řekl dříve, nechci sám hodnotit situaci, eh, ale z diskusí u nás vidíme, že se řeší zacházení s nevládními organizacemi, s aktivisty za lidská práva, přístup k demonstracím pokojným a zacházení s médií. Já samozřejmě se účastním těchto diskusí v naší organizaci. Určitě jsme znepokojeni, pokud vidíme pokusy využívat, zneužívat eh, justici selektivně či politicky zabarveně. Vedeme konzultace se zeměmi, kde zaznamenáváme eh, pokusy tohoto druhu. Eh, vždy intervenujeme, vždy jednáme se zástupci vlády a upozorňujeme zcela jednoznačně, pane, zcela jednoznačně <laughs> na to, že takovéto praktiky jsou nepřístupné. Pokud je o Kazachstán, tak bych řekl to tež, co k Ukrajině. Eh, my eh, nevydáváme nějaký soud na zemí předtím, než ji přijmeme jakožto eh, nebo ustavíme předsednickou zemí. V retrospektivě bych řekl, že bylo užitečné učinit Kazachstán předsednickou zemí. Kazachstán se velmi snažil, aby dokázal že dokáže být také, že může být také příkladem pro druhé, eh, takže země se výrazně posunula, posunula se také eh, ve, svých, ve svém snažení v naší organizaci a agenda Střední Azie začala být mnohem eh, více na pořadu dne je to agenda je nadále složitá, nám to pomohlo. Eh, samozřejmě ten eh, vývoj je složitý, jsou ze světla okamžiky temnější, ale v každém případě to potřebuje trpělivost, protože to jsou společnosti, které jsou velmi odlišné od našich, eh, mají své vlastní dějiny a změna se vyžádá čas. Žádné zkratky nejsou možné, ale co je potřeba je ehm, angažovanost trvalého rázu, to, aby se právě skýtá rámec. My jsme samozřejmě vědomi problému a snažíme se řešit, řešíme každodenně. Myslím si, že je lepší disponovat nástrojem, který umožňuje řešení takovýchto věcí. Je to dobré i pro EU, protože některé z těchto problémů se týkají Evropské unie. Dále Turecko, jako každý jiný, Turecko má své problémy, možná i více než jiné země svoboda médií, situace postavení eh, novinářů, to jsem já sám nadnášel v bilaterálních jednáních s tureckými kolegy. Turecko představuje v OBS velmi důležitého hráče, velmi důležitého hráče z hlediska naší globální agendy. Turecký velvyslanec je předsedou bezpečnostního výboru OBSE. Řeší nadnárodní hrozby například a je velmi aktivní sehrává velmi silnou pozitivní roli. Turecko představuje důležitého regionálního hráče, pokud jde jak o regionální eh, problémy, ale i širší. OBS e je i nadále také dobrým rámcem pro rozvíjení vztahu mezi EU a Tureckem. Eh, vezměme například téma Jižního Kavkazu. Podmíněnost to je ve skutečnosti téma pro vás, eh, jakožto EU. Eh, OBSE sama, eh, já jako generální tajemník OBSE představuji 57 členských států, takže já neuplatňuji žádnou podmíněnost vůči nikomu, ale podmíněnost může existovat mezi zeměmi či skupinami zemí a podmíněnost může být velmi užitečná Eh, ve snaze posunout situaci ku předu. Ale samozřejmě eh, podmíněnost má i svá rizika, eh, takže záleží, kdo ehm, uplatňuje jaké podmínky a u čeho. Je to tedy oblast, do které bych se pouštěl s určitou opatrností, mám-li to tak říci. Plně souhlasím, pokud je o význam multilaterální diplomacie obecně, zaznávám to, eh, jak v OBSE, kdybych také na toto téma nevěřil, nezastával bych tuto funkci, ale myslím si, že vy především eh, byste na to mohli být hrdí. Právě jste, eh, Evropská unie právě obdržela Nobelovu cenu, za což vám mimochodem gratuluji za tento znak nejvyššího uznání. Já skutečně věřím, že multilateralismus dnes je stále více důležitý. Je důležité zapojovat neustále všechny, vést dialog, to nikdy neuškodí a dialog je levný. Je důležité, aby existovala taková ta příležitost, aby existovala i v obtížných časech. Nacházíme se v době, kdy eh, vztahy v tom společenství, které představuje OBSE, jsou složitější než před pár lety. Eh, to musíme zohlednit. Diskuse v OBSE dnes je náročnější než bývala Eh, ale za těchto okolností je o to důležitější disponovat eh, tímto nástrojem a mít možnost dialogu. Dále západní Balkán, to bude ještě poslední věc, eh, otázka hranic. Ano, pokud získáme mandát, pokud přijde na nás tento požadavek, máme přímo v terénu své lidi a můžeme to zařídit. Ovšem momentálně to není na agendě v OBSE, na pořadu dne tedy. Nevím, kde ano ale určitě eh, v rámci našeho mandátu, například my působíme v Kosovu podle eh, rezoluce 1244, takže eh, cokoliv bychom dělali, by muselo odpovídat našemu mandátu a příslušné rezoluci. Eh, v, něk- v některých oblastech, které pro nás může být eh, problematické, abychom sehráli tu požadovanou roli. Ale eh, v rámci tady těchto hraní, těchto omezení, jinak mohu říci, že své lidi tam máme, své zdroje tam máme, takže pokud by vzniklo přání, abychom se takto angažovali, můžeme se tím samozřejmě zabývat. Děkuji, pane předsedo. Srdečně vám děkuji, pane generální tajemníku. Byla to velmi dobrá debata, v níž bychom měli pokračovat. A rovněž mám za to, že bychom eh, v některých bodech eh, měli také vyvodit praktické závěry o eh, posílené spolupráci, o posuzování některých zemích, o pozorování voleb a možná, že bychom se mohli i vrátit k otázce spolupráce v rámci budování institucí, kde bychom mohli provést dělbu práce dohodnutou, která bude lepší než ta dosavadní. Děkuji vám mnohokrát, doufám, že budeme nadále v kontaktu a přeji vám vše nejlepší. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Okay. I'm I'm not really, I'm not really, they have, no, they have the uh, home so they work on a nyní se přímo posuneme k dalšímu bodu pořadu. A je to bod číslo čtyři strategie Evropské unie pro oblast afrického rohu. Kde pak ho máme? Kolegu Tanoka. Odešel, no. Asi odešel na misi přímo do afrického rohu. Paní Janaku také ještě není přítomna. Hmm. Dr. Tenok has arrived. A hned dostane slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já už jsem před několika týdny eh, prezentoval tuto zprávu, takže já teď bych pouze se omezil na několik komentářů týkajících se současné situace. Chtěl bych poděkovat hlavně všem stínovým zpravodajům za jejich spolupráci a za to, že se nám společně podařilo eh, dosáhnout vyrovnaných 18 eh, kompromisních pozměňovacích návrhů které odrážejí naši zahraniční politiku, boj proti pirátství, proti terorismu, proti organizovanému zločinu v této oblasti, což jsou všechno věci, eh, které já považuji za vůbec nejdůležitější součásti této zprávy. Pochopitelně to neznamená, že bychom měli ignorovat eh, další eh, otázky, které souvisejí například s rozvojem hospodářství, větší regionální integrací a také úlohou speciálního reprezentanta a také úloze Africké unie v, této, eh, v tomto regionu. Takže nakonec se nám podařilo dosáhnout 18 kompromisních eh, pozměňovacích návrhů, které vlastně schrnují všechny ty, tato témata. Dále bylo také eh, důležité zaznamenat to, co udělala etiopská vláda po smrti jednoho z představitelů. Myslím si, že eh, skutečně situace v Eritreji je velice eh, hrozná, co se týče lidských práv. Eh, já sám jsem trošičku zklamán stanoviskem EPP, ne nutně paní Spencerové, která byla jednou ze stínových zpravodajek, co se týče toho vaší snahy vymazat jakýkoliv odkaz na Somalísko. Přitom já si myslím, že to, to je pozitivní eh, eh, vývoj a myslím si, že by bylo dobré, kdyby došlo skutečně k novému uznání eh, této země. Myslím si, že to je nový prvek v africké politice a nemůže to být ignorováno, nebylo to ignorováno tak v Londýně. Myslím si, že tento nápad to všechno vymazat z této zprávy je něco, co skutečně není únosné. Ehm, eh, co se týče tedy Somalíska, eh, to je země, která v 60. letech byla nezávislá. Někteří francouzští kolegové ve skupině EPP, respektive delegaci EPP, se snaží eh, v podstatě eh, ochránit to, co tenkrát získali, protože to bývala francouzské, bývalo to francouzské eh, Somálsko, pak tedy byla za to země nezávislá. Někteří španělští kolegové tomu asi rozumí, protože vědí, co to znamená, když se objeví separatistické hnutí, tak jak je tomu v Katalánsku. Přitom Katalánsko je už více než 300 let součástí Španělska. Co se týče tedy Eh, somálska tak eh, to by mohlo být eh, určitým precedentem. Také si nepamatuju, že by některý španělský kolega měl něco proti tomu, aby Eritrea byla eh, nezávislá, tak jak se tyto diskuse konaly během posledních deseti let. Proč tedy Somálísko eh, představuje tolik obav eh, pro naše kolegy? Myslím si, že bychom měli přivítat dialog s Mogadišu a je to něco, co také bylo zaznamenáno na tom závěrečném komuniké z londýnské konference Myslím si, že e, žádná zpráva o Španělsku například by nemohla vymazat všechny zmínky týkající se e, Katalánska. A to si myslím, že e, je velice obdobná situace. Týká se to tedy kompromisního pozměňovacího návrhu 18. Co se týče stanoviska DV, tady jenom je třeba říci, že doufám, že všechno bude dostatečně zpracováno do zítřejšího dopoledne. Mám to všechno připravené pro sekretariát a doufám, že některé to věci ještě dořešíme. Eh, myslím si, eh, že eh, co se týče té třináctky, tam bychom mohli hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu a potom bychom mohli samostatně eh, hlasovat o tom dalším návrhu, aby tedy byla eh, eh, od, vyjmuta veškerá, aby byly vyjmuty veškeré zmínky týkající se Somalíska. To je všechno, pane předsedo. Tak, så mycket, herr ordförande. Och Děkuji, pane předsedo. A srdečné díky také eh, panu Tanokovi, který odvedl velmi důkladnou práci. A také velmi děkuji za to, že eh, jsme vlastně od prvopočátku byli zapojeni do tohoto procesu. Domnívám se, že eh, jsme zaznamenali celkem 250 pozměňovacích návrhů a pro nás, říkám-li eh, nás, tak eh, tím mám na mysli celou naší frakci, která je velmi početná, eh, se jedná o zdůraznění aspektu lidských práv. Samozřejmě, že se nemůžeme koncentrovat na podrobnosti a je zde mnohé, co mm, bychom měli nadnést v těchto zemích. Jde o hranice, jde o jednotlivé regiony uvnitř zemí, ale náš hlavní úkol spočívá v tom, usilovat o to, aby lidé tam žijící eh, se skutečně dovolali svých práv, aby eh, se těšili svobodě a eh, respektu lidských práv a aby se dočkali demokratické vlády. Já se domnívám, že to musíme mít před očima a na mysli. Problematická situace v tomto regionu panuje již příliš dlouho. Musím říci, že i e, my e, v zahraničním výboru máme e, mimořádný úkol v tomto ohledu. Je zde celá řada bodů, které jsme ve zprávě zdůraznili, s něčím souhlasíme více, s něčím méně. Domnívám se ale, že výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu má zde co říci a je to důležité. A na tomto pozadí nechápu, proč eh, se opakovaně zdůrazňuje, že eh, Somálísko usiluje o nezávislost? Proč je nutno to opakovaně eh, zmiňovat? De facto se věc má tak, že Somálísko existuje a existovat bude i nadále. A proto se domnívám, že není nezbytně užitečné na tomto bodu dále trvat a neustále jej opakovat. Dále, my jsme již eh, také říkali, že eh, švédský státní příslušník eh, tam sedí ve vězení a v rámci kompromisního návrhu jsem přistoupil na to, aby pan Tenok mm, nezmínil jedno konkrétní jméno. Uznal jsem, že je to obtížné, ale my víme dobře, že tento švédský občan tam je nadále vězněn, stejně tak jako i jiní novináři nebo bojovníci za lidská práva. Situace e, nyní e, vypadá tak, že asi e, se najde většina, a to je také v kompromisním návrhu uvedeno, většina proto, a, pro podporu nezávislosti Somálíska a to je e, e, také zmíněno v jednom pozměňovacím návrhu e, socialistů. Já jsem také členem výboru DV a i z této své funkce to vítám. Mám ale za to, že je důležité od začátku vykládat signály uvnitř frakce správně. A e, proto já sám také přesně nevím, co vlastně vězí za všemi těmito úvahami. Já si myslím, že možná ještě dospějeme eh, eh, k závěru, že by eh, mělo smysl, aby Somálisko bylo v textu uvedeno. Děkuji, paní, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu Tanokovi za úsilí, které vynaložil ve snaze dospět ke kompromisu s, s mou skupinou něco jsme odmítli, ale na čem jsme se shodli a dokonce do, jsme eh, souhlasili, eh, že budeme hlasovat pro odkaz na Somálisko, pokud to bude eh, zmíněno to znamená eh, ta snaha o nezávislost somialíska. Nemyslíme si, že eh, by to mohlo být škodlivé pro eh, z hlediska strategie EU pro africký roh Máli nějakou strategii. Já se domnívám, že nemá správnou strategii Evropská unie pro africký roh. Také podporujeme návrh, myslím, zelených, pokud jde o invazi v Kenii v roce 2011, eh, což se vůbec nezakládá na mezinárodním právu, vůbec eh, k tomu nebyl vydán žádný mandát nikým a tomu, že eh, věci v Somálii výrazně zhoršit tváři tvář strašné situaci, která tam panuje už dnes. Já mám ale naději, že nový, nová vysoká respektive nový zmocněnec pro africký roh, který eh, byl eh, jmenován Lady Ashtonovou, eh, se rysuje nová naděje a doufám, že mm, tento člověk bude mít také odvahu začít řešit choulostivé problémy toho regionu, totiž ty vnitřní zápasy mezi Etiopií a Eritreou které zase mají za následek nedobré vztahy eh, se sousedními eh, zeměmi, včetně Somálska. Eritrea je v příšerné situaci z hlediska lidskoprávního a Doufám, že eh, zmínka o Davidu Izakovi bude obsažena v textu, ale mm, je tisíce Eritrejců, o nich nikdo nic neví a mnozí jsou mrtví, mnozí eh, jsou týráni a mučeni nejhrůznějším způsobem eh, v, ve věznicích. V Etiopii eh, situace není o mnoho lepší, ale tady jsme se rozhodli, že přimhouříme oko, respektive budeme ignorovat zločiny tamního vladaře skutečnost, eh, že eh, zanedbáváme eh, hraniční demarkaci mezi Eritreou a Etiopií, je také velká chyba. Tato demarkační linie byla odsouhlasena arbitráží, ale Etiopie se nedrží rozhodnutí této arbitráže a to je zdrojem mnoha eh, nesnází. A je divné, že Evropská unie předstírá, že dodržuje mezinárodní právo a přitom nebyla tak vlivná ani v jedné zemi a zejména ne v Etiopii, která je velkým příjemcem finanční pomoci a je partnerem v rámci eh, AKP a přitom eh, nesouhlasí a nenaplňuje eh, závazky té hraniční demarkace kterou vlastně schválila. To má samozřejmě velké dopady. Lidskoprávní situace v Etiopii je příšerná a Eh, dovolím si zmínit pouze eh, jedno jméno, pan Eskin Deneja, je to mladý eh, a inteligentní novinář, který získal ceny a on představuje tisíce eh, jiných mladých Eritrejců, intelektuálů, aktivistů, kteří jsou vězněni. Samozřejmě eh, zmizením Mali Zenauiho je eh, zde nová příležitost a my v kompromisech, na kterých jsme se s panem Tanokem shodli, se snažíme zdůraznit, že tady vidíme určitou šanci pro změnu v Etiopii, pokud nový premiér bude statečný natolik, aby Eh, se pokusil o takzvaně inkluzivní přístup a začne eh, propouštět politické vězně a tak dále. A to v zemi, která byla známá vynikajícím vztahem mezi eh, muslimy a křesťany. a v posledních letech ale eh, doznala eh, výrazného zhoršení těchto vztahů eh, právě vinou bývalého premiéra Melazenauiho a všechny ty různé dopady a následky známe. Já se domnívám, že příklad Etiopie je jasný případ toho, že Evropská zásady Evropské unie nejsou naplňovány a eh, mm, implementace a eh, našich politik a naše retorika se rozcházejí. Naše eh, zahraniční politika vůči Etiopii je skandální a je zdrojem mnoho potíží nejenom tam, ale v celém regionu Afrického rohu. Děkuji, pane předsedo. K panu Svensonovi. Eh, jedna, jeden z vašich eh, původních mozací návrhů, já předpokládám, že to není, stahujete, eh, chtěl, abych přivítal uznání Somalijska, takže se vlastně, že se vlastně učinil obrat 80 stupňů ve své osobní pozici, ale politika někde zvláštní hra a musíte hovořit za svoji frakci, to chápu. Já neopakuji neopakuji otázku z pouze zmiňuji, pouze zmiňuji v jednom ostavce a to slovo je bere na vědomí notes, notes eh, místo, abych to eh, vítal, jakožto zpravodaj, pouze tedy eh, beru na vědomí některé věci, což si myslím je vhodné u zprávy zahraničně věcné, která se týká rohu Afriky. Samozřejmě otázka Somaliska je obtížná, přitom máme také Puntland, který chce být součástí federace. Nakonec, až se situace na ustabilizuje. k paní Gomeš Opět děkuji za podporu socialistů eh, k, k kompromisnímu návrhu číslo 13. Pokud o invaze do Somali, Somálska ze strany Keni, tady můžeme, můžeme se o tom eh, bavit jako právníci. Já nejsem právník v oblasti mezinárodního práva, ale je pravda, že celá řada eh, cizích zahraničních turistů a studentů byli uneseni. Také zde mise Amazon jsou zde také snahy na ochranu lidských práv v selhávajících státech, e, jsou zde azerstva e, od al a tak dále. E, asi se neschodneme na tom, zda Kenia jednala správně, když se pustila do Somálska. Na to má se každý jiný názor, ale pokud odstavec číslo 12, opět nejsem právník na mezinárodní právo, mohu hovořit jen jako politik, ale já jsem v kanceláři zástupce USR, který se mnou prošel eh, znění příslušného kompromisu, který jsme eh, vyjednali k odstavci, nebo vypracovali k odstavci 12. Eh, týkalo se to rozhodnutí týkajícího se hranic a také fyzik, fyzického, fyzické demarkace hranic. Zdá se, že toto je v souhlase s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Samozřejmě toto je velmi citlivá oblast, kde EU Eh, má svoji specifickou pozici. Já jsem velmi rád, že moje zpráva je s ní v souladu, eh, protože je důležité, abychom vystupovali jednotně ohledně toho, jak přesně je možné řešit hraniční spor mezi Eritrej nebo s Eritrej eh, mezi Eritrej a Etiopii tedy. Samozřejmě to východisko je jasné. Takže děkuji za vaše podporu. Doufám, že zítra zvládneme hlasování dosti rychle. Eh, i když eh, máme stále ještě přes eh, stovku, ale ne více než 150 pozměňovacích návrhů po té, co jsme tedy vypracovali kompromisy. Děkuji. Herzlichen Dank. Srdečně děkuji. Paní Janaku je na cestě, nebo už dorazila téměř. Sí. Bien, pasamos por lo tanto al punto número 5. Takže a není tady k bodu. Ještě k bodu 5. Zvláštní zpráva Podpora Evropské unie pro turecké společenství na Kypru. Naší navrhovatelkou je paní Janaku, které tímto dávám slovo. Parece que no está la señora ponente. Zase, že navrhovatelka ještě nedorazila. Uvidíme, co nám sdělí sekretariát. Co tedy můžeme udělat, než dáme slovo Evropské komisi, pokud je o tuto věc? Bueno, me indican que la... Dobrá, takže sdělíme, že paní, že paní Janaku se sem snaží dostat, ale má, má problém, protože eh, mimo budovy parlamentu lidé realizují své eh, právo demonstrovat. Eh, takže začneme, navrhuji, abychom začali s panem eh, Vocnem, který je stínovým zpravodajem, poté dáme slovo zástupce komise a doufejme, že mezi tím dorazí paní navrhovatelka. V každém případě provedeme co možná největší díl diskuse. Pane Vocné, prosím. Děkuji. Já cítím s paní Janakou, myslím, že zemědělce nám všem stěžují vstup do, buto, do budovy dnes. Um, nicméně i v její nepřítomnosti chce paní Janaku poděkovat za její práci na eh, tomto stanovisku a za velmi produktivní schůzku stinových zpravodajů, která proběhla minulý týden ve Štrasburku. Jsem velmi rád, pane předsedo, že vás mohu informovat o tom, že na této schůzce jsme dospěli k celé řadě kompromisních návrhů, které získaly širokou podporu napříč politickým spektrem. Nebudu zmiňovat čísla ehm, pozměňovacích návrhů, protože eh, u číslování tam eh, došlo trošku ke zmatkům, alespoň proti mé verzi, ale možná jenom eh, kolegy přece jen upozorním, že kompromisní návrhy vyzývají Evropskou komisi, aby podpořila všechny cíle uh, nařízení Rady číslo 389. Kolegové se jistě vybaví, že začátkem tohoto roku Evropský účetní dvůr provedl hodnocení finanční pomoci, kterou řídila Evropská komise od roku 2006. Šlo tedy o pomoc určenou na uh, cíl konečného znovu sjednocení Kypru. Tomu je věnována zvláštní zpráva EUD. EUD dospěl k závěru, že komise si celkově vedla dobře, a to za stížených okolností. Myslím, že stanovisko paní Janaku zohledňuje tuto situaci a přináší také některá doporučení Komise do budoucna. Samozřejmě Věnujeme pozornost eh, také majetkovým otázkám, které se týkají obou společenství na ostrově a zároveň eh, v samostatném pozněcím návrhu eh, vyzýváme Unii k tomu, aby zavedla mechanismus s víceletým výhledem, tak aby bylo zaručeno lepší plánování. Nebylo možné dosáhnout dohody mezi všemi politickými skupinami v této věci, takže to bude předloženo samostatně. Kromě toho jsou zde samostatné poznací návrhy týkající se nařízení o přímém obchodu či regulace přímého obchodu, což možná není ústřední téma eh, zprávy, ale určitě je důležité eh, dospět k dohodě, která by umožnila severní části ostrova eh, vrátit se k prosperitě, což, jak doufáme, poslouží jako základ pro mírový proces, který na ostrově běží. Moje politická skupina rozhodně vítá způsob, jakým paní Janaku řídila diskusy o této věci pluralisticky a těšíme se na to, že podpoříme všechny kompromisní návrhy. Pokud navrhovatelka zváží drobnou ústní změnu u jednoho z kompromisů. Ale vidím, že paní Janaku již dorazila, takže před, myslím, pane předsedo, že bude nejlepší, abych skončil a umožnil jí představit nám své stanovisko. Děkuji, děkuji. Ano, paní Janko už mezi nás přišla, já vás velice vítám a hned vám dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Chci se omluvit za spoždění. Souvisí to s tím, eh, že eh, venku panují bezpečno, bezpečnostní opatření a je velmi obtížné dostat se do budovy. Předně bych ráda řekla, že toto stanovisko se týká výlučně eh, zvláštní zprávy účetního dvora ohledně eh, finanční podpory Evropské eh, unie tureckému společenství na Kypru a způsobu poskytnutí této pomoci. Říkám to umyslně, protože se domnívám, že bychom u tohoto konkrétního tématu měli se trvat. Nemáme možnost tady podávat jiné komentáře, činit jiné poznámky v souvislosti s politickým problémem Kypru. Tady jde vy výlučně o onu eh, mimořádnou zprávu účetního dvora. Eh, Zdůrazňují ve zprávě, že finanční podpora tureckému společenství na Kypru musí pokračovat. A eh, to v rámci stávajícího nařízení rady. Já jsem s Evropskou komisí o tom hovořila a zjistila, že i ona naléhá na to, aby stávající nařízení bylo dodržováno z toho důvodu nejsem eh, proto, aby se zde navrhovalo, že to má být eh, zahrnuto do víceletého finančního rámce. Jednak z toho důvodu, že nikdo neumí eh, předvídat budoucnost a nikdo neumí říci, zdali dojde k vyřešení kyperské otázky či nikoli. A za druhé, při financování těchto konkrétních programů na roční bázi dochází k problémům. Na zasedání rozpočtového kontrolního výboru bylo řečeno, že víceletá perspektiva eh, není potřebná a že lze rozhodovat na základě jednotlivých eh, let. Pokud jde o pozměňovací návrhy týkající se eh, přímého obchodu. Evropský parlament se k této věci již vyjádřil a já musím říci, že toto téma se stanoviskem vůbec nesouvisí. A Evropská eh, komise se také vyjádřila k této problematice stejně tak jako parlament. A chtěla bych ještě všem připomenout, že tyto pozměňovací návrhy odkazují na právní základ základ, jenž byl odmítnut právním výborem parlamentu a to 18. listopadu 2010 a to v poměru hlasů 18 ku 5, takže vůbec není důvod o tomto tématu se e, ve zprávě nebo v stanovisku zmiňovat. Samozřejmě, že jsme také vypracovali několik kompromisních pozněvacích návrhů, projednali jsme je se stínovými zpravodají a Eh, shodli jsme se na tom, že tyto kompromisní pozměvací návrhy budou moci být podpořeny všemi frakcemi. Nevím nyní, co uvedl pan Watson eh, ve eh, svém úvodu k ústním pozměvacím návrhům a co by ještě k tomu chtěl dodat. Ale pane předsedo, já bych ráda vyjasnila následující fakt. Tato zpráva se vztahuje k oné mimořádné zprávě účetního dvora, a ta zpráva se nese v duchu eh, názoru Evropské komise, to znamená finanční podpora by měla pokračovat a to na eh, bázi jednotlivých let. To eh, znamená, že nejsme pro zahrnutí do víceletého finančního rámce a nemá to ani nic společného s otázkou přímého obchodu, což je téma, jenž bylo Evropským parlamentem již odmítnuto. A pak ve zprávě je zmíněno několik bodů ohledně přístupu eh, k územím, která jsou kontrolována okupační eh, mocí, to znamená eh, v obsazené části ostrova. A ještě jednou se tam poukazuje na to, že problémy, k nímž docházelo, Například v výběrovém eh, řízení eh, zařízení na odsolování morské vody by se neměly opakovat. To jsou eh, věci, které nepřesahují rámec zvláštní zprávy účetního dvora a jsou to body, které nesouvisejí s celkovou politickou problematikou Kypru. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji, paní Janaku. A e, předtím, než dám e, slovo e, komisi, požádám ještě pana Vocna, aby řekl, jaký měl, o jakém ústním otázce hovořil. Já jsem se obával, že se mě na to zeptáte. Já bohužel nemám před Lebrou napsáno přesně, jak jsme to formulovali na půdě našeho naší skupiny, ale udělám všechno pro to, aby paní Janaku to dostala prostřednictvím sekretariátu co nejdřív. Dovolte, abych se ještě vrátil něco k tomu, co řekla paní Janaku, a sice, že to, to bylo, že jedno z doporučení účetního dvora bylo takové, že bychom měli mít e, více letý plán pro financování oblasti Severního Kypru. Děkuji, děkuji pane Vocne, takže si počkáme na formulaci toho ústního pozměňovacího návrhu a teď předtím, než dám slovo, tak bych chtěl eh, dalším poslancům, tak dám slovo zástupci komise panu Gučimu. Pani Guči, pardon. Děkuji, děkuji. Eh, děkuji vám za to, že jste dal slovo komisi a také vám chci poděkovat za to, že, jste, že jste vypracovali toto stanovisko a chtěla bych poděkovat paní Januko za to, že připravila návrh tohoto textu. Myslím si, že eh, skutečně stojí za to se věnovat eh, tomuto předmětu, kterým se dnes zabýváte, abychom, a přitom si připomenuli cíle osmého programu. Myslím si, že jde hlavně o to, abychom povzbudili ekonomický rozvoj eh, této komunity, tak aby eh, došlo nakonec eh, k sjednocení Kypru. Myslím si, že je velice důležité potrhnout, že tato pomoc je jediná uh, pomoc, kterou eh, získávají kyperští Turci. Kromě toho eh, jsem si všimla, že eh, také byl zaznamenán pozitivní přístup účetního dvora, který vypracoval velice pravdivé Eh, hodnocení naší práce. Pochopitelně, že také přišli s určitými slabostmi a komise už se začala těmto věcem věnovat. Eh, udělali jsme to, co nám bylo uloženo jako domácí úkol. Co se týče udržitelnosti, tady si myslíme, že soud velice správně eh, zmínil některé velice vážné otázky a myslím si, že to bylo správné a také bylo správné, jakým způsobem sformuloval e, soud e, důvody pro tuto věc. Ty důvody jsou různé. Jeden z těchto e, důvodů souvisí s nedostatečnou kapacitou, která souvisí s tím, co mají k dispozici kyperští Turci, kteří přijímají tuto pomoc. To souvisí eh, také s nedostatkem využití eh, finančních prostředků a je velice důležité, abychom vždy měli na paměti eh, ten širší politický kontext. Nesmíme na tyto věci zapomínat, ale současně s tím je také důležité, tak jak to doporučil účetní dvůr, abychom našli určitý způsob, jak se vypořádat s těmito otázkami a to v rámci toho dalšího víceletého finančního rámci. Přitom ale musíme trvat na tom, že musíme eh, nejprve také vyřešit komplexně celou otázku ehm, Kypru. Komisem už eh, udělala některé konkrétní návrhy eh, směřující k tomuto cíli. Pochopitelně že jsme velice vděční také za jakoukoliv podporu, které se nám dostává od parlamentu, protože myslím si, že v této věci můžeme přicházet s návrhy, ale nemůžeme plnit tyto věci e, sami, potřebujeme k tomu mít rozpočtovou autoritu. Co se týče otázek e, souvisejících s vlastními cíly, e, nařízení, které upravuje toto pomoc. My jsme o tom eh, diskutoval. Diskutovali jsme eh, to také v kontextu různých pozměňovacích návrhů a toho návrhu stanoviska. Podle našeho názoru je důležité, aby eh, jsme se věnovali všem cílům, protože všechny tyto cíle jsou důležité pro to, abychom dosáhli konečného cílu. Je velice důležité podpořit jakékoliv snahy po sjednocení Kypru. Proto velice vítáme právě ty pozměňovací návrhy, které toto obsahují. Teď bych se chtěla eh, ještě eh, eh, věnovat těm projektům, které jsou pro obě komunity. Komise ve svém závěrečném rozhodnutí uvažuje o tom, jakým způsobem má financovat projekt, vždy se snažíme se přesvědčit, že ten projekt je zralý, že je připravený a že je udržitelný. Bohužel ale nemáme Eh, dost takovýchto eh, projektů, na kterých se podílejí obě komunity a právě z tohoto důvodu nemáme vždy možnost navrhnout takovou finanční pomoc, jak bychom eh, to rádi udělali. Další otázka souvisí s otázkou projektu týkajícího se odsolování nebo té továrny na odsolování mořské vody. Eh, myslím si, že tady skutečně došlo eh, k negativnímu posunu. Nicméně eh, bych velice ráda se s vámi podělila o názor komise, tak jak se o tom hovoří v naší zprávě, kterou vydáváme každý rok a kterou posíláme parlamentu každý rok. A sice, že to, tak, tato konkrétní otázka, tento program, sice prošel problémy, my je neskrýváme, tyto problémy, to se týká například omezení eh, přístupu do této oblasti eh, ze strany turecké armády, tak jak k tomu došlo v roce 2010. Ale pak, eh, když potom tato omezení byla zrušena, tak, ten celý projekt mohl pokračovat. Kromě toho jsem chtěla vám ještě říci, že ty kredity, které byly určeny pro tento projekt, Eh, už eh, nebudou eh, dostupné, nebyly využity, ale tyto úvěry, vzhledem k tomu, že tady existuje určité omezení, co se týče roku, kde mohou být použity, tak skutečně už nejsou dostupné. Takže bychom mohli dojít k závěru a myslíme si, že by bylo užitelné mít podobný v budoucnosti podobný projekt, tak pak bude potřeba, abychom eh, se mohli spolehnout na Evropský parlament, že nám poskytne podporu pro získání fondů potřebných na takový projekt. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nevím, zda ještě některá další politická skupina eh, chce zaujmout stanovisko. Eh, moje skupina ano, takže si tímto dám slovo jakožto zastupci své politické skupiny. Za prvé jsem vděčen paní Janaku za její zprávu. Moje skupina samozřejmě naprosto eh, podporuje veškeré snahy o trvalé, udržitelné, spravedlivé řešení kyperského problému a snahy o eh, sjednocení ostrova. Musíme pamatovat na to, že i občané na turecké straně ostrova jsou občany EU. Asi 30 ostrova od roku 1974 pod tureckou okupací. Ehm, okupace severostrova 40 tisíce tureckými vojáky samozřejmě neusnadňuje komisi situaci a možnost uplatňovat Eh, vše, co vyplývá z členství v EU. Nicméně, co je pro naši skupinu důležité, je znovu sjednocení ostrova. Všechno ostatní je podružné. Evropská unie, v tomto případě komise, nesmí podporovat cokoliv, co by podrývalo tento cíl eh, nebo co by jakkoliv bránilo znovu sjednocení. Myslím, že to, eh, co bylo zrealizováno v oblasti infrastruktury je dobré, zlepšuje to kvalitu života, ale v naší skupině se nedomníváme, že by tato finanční pomoc mohla být udělována na základě víceletého finančního rámce, protože tím bychom eh, vysílali chybný signál, jako bychom neočekávali toho, že eh, řešení pro znovu sjednocení ostrova bude dosaženo v brzké době. Jde eh, tedy o to také respektovat práva 70 eh, území ostrova, jde o kyperské řeky. Ehm, u eh, projektu, jako je ta továrna na ocelování mořské vody, nastaly potíže. Ten projekt nemohl být zrealizován, protože okupační mocnost, tedy turecká armáda, odmítla přístup dodavateli. Nicméně podpoříme kompromisní návrhy. U kompromisu číslo 2 bychom požádali o e, samostatné dílčí hlasování, oddělené dílčí hlasování, kdy e, budeme samostatně hlasovat o první větě. E, tam jde o majetkové záležitosti mezi oběma komunitami. My se domníváme, že toto už je pokryto v samotném kompromisu, kde se říká, že vyřešení majetkových problémů bude nutné pro bude nutným předpokladem pro vyřešení kyperského problému a budoucí plány na znovu sjednocení ostrova. V každém případě chci poděkovat paní Janaku za její práci Doufáme, že budeme moci podpořit eh, kompromisy. Paní Janaku, eh, přejete si vzít ještě závěrečné slovo? Ano, děkuji, pane předsedo. Tato diskuse byla velmi zajímavá. Vedli jsme dobrou diskusi o kompromisních návrzích a já doufám, že se nám podaří v hlasování přijmout dobrý postoj, dobré stanovisko ke zvláštní zprávě účetního dvora, aniž bychom překročili rozsah svých kompetencí. A pokud je o víceletý finanční rámec, komise sama říká, že není možné víceleté programování v této věci. Je třeba aby věci by aby eh, něco tady bylo, v běhu, eh, bylo Eh, k dispozici, ale eh, ten případ s tím, eh, s, tou, s tím oslovováním vody, myslím, není argument, ne, nesmíme se vyjadřovat tak, jako bychom nečekali, že znovu sjednocení ostrova není reálnou vyhlídkou, takže já nemohu na něco takového přistoupit. Pokud je o zbytek, jak jsem říkala již před chvílí, pane předsedo, tato zpráva se netýká řešení kyperské otázky obecně, nebo přímého obchodu, eh, což už bylo zamítnuto parlamentem. Pokud bych toto zapracovala, pak eh, vlastně bych vytvářela spor v rámci parlamentu, nekonsistentnost eh, a nikoli práce, kterou tady mám odvádět. Děkuji mnohokrát, paní Janaku. Jak víte, hlasovat budeme o vaší zprávě, o vašem stanovisku zítra. Nyní tedy přistoupíme k bodu 6, kterým je zpráva o schůzi pracovní skupiny EU Egypt, která se konala v Kahyře. Pan Salafranka se účastnil této kontaktní skupiny, takže mu dávám slovo. Děkuji. Pět kolegů tohoto parlamentu eh, měli možnost zapojit se do eh, prací eh, vysoké představitelky v souvislosti s Egyptem. Tato pracovní skupina EU hm, e- Egypt navazuje na to, co již bylo započato ve vztahu s e, Tuniskem a e, dalšími zeměmi. A jde také o to podpořit pohyby v rámci a vývoj pozitivní v rámci arabského jara. Bylo velmi uspokojivé podílet se na těchto pracech a je dobře vědět, že vysoká představitelka spolehá spoléhá na poslance parlamentu. Eh, parlament má svou vlastní agendu, kterou implementujeme skrze naše výbory a delegace, ale mm, myslím, že je důležité také mm, vyslat poselství jednoty mm, Evropské unie a všech institucí směrem eh, k eh, arabskému jaru. Tento proces, který zorganizovala vysoká představitelka, je velmi komplexní. Nejenom ona je do toho zapojena, ale také pan místopředseda Eh, komise eh, Tajány, oba eh, zvláštní zmocněnci pro lidská práva a arabské jaro a také se na tom podíleli ministři Evropské unie, například kyperská ministrině a další, i státní tajemníci zemí Evropské unie byli do toho zapojeni. Jak řečeno, političtí eh, činitelé zde byli velmi aktivní a nad rámec toho i eh, deset podnikatelů ze zemí Evropské unie. Situace eh, v Egyptě si vyžaduje podporu politického procesu jako takového, ale jde také o to, opět nastartovat hospodářství, vytvářet nová pracovní místa, postavit opět na nohy eh, národní hospodářství, které eh, hodně utrpělo eh, posledními lety a krizí posledních let. To znamená, že jsme měli politickou, ekonomickou i podnikatelskou agendu. Pokud jde o naše kontaktní partnery, byly to zejména zástupci občanské společnosti a to nejenom zástupci organizované občanské společnosti, také se jednalo o zástupce občanské, té části občanské společnosti, kteří byli jmenování vedoucím mise Evropské unie v Egyptě. Musím říci, že eh, tato eh, evropská mise respektive zastoupení EU v Egyptě vynaložila velké úsilí, aby umožnila e, tento dialog s neoficiálními vůdci občanské společnosti. Členové Evropského parlamentu měli možnost zúčastnit se obou těchto dialogů. Na e, prvním dialogu se zúčastnila pouze zástupkyně zelených. Agenda byla e, vypracována velmi narychlo, ale my jsme byli zapojeni do dialogu se zástupci té organizované části občanské společnosti s panem komisařem Fülem. Dále jsme eh, se setkali i se zástupci horní komory a také zástupci eh, eh, pracovní skupiny parlamentu, která pracuje na nové ústavě. v egyptském parlamentu se projevuje určitá polem, polemika, která je nyní diskutována i v jednom z výborů jde o to, Zda e, e, se má nadále vycházet e, ze šarie, zpráva šaria, co by právního základu ústavy. Ehm, je zde spor s ehm, koptickou eh, církví a, eh, a tento spor musí být dořešen. Eh, ten dialog, který jsme vedli, byl velmi živý, velmi aktivní, ničemu jsme se nevyhli, probrali jsme všechny aspekty a body, byla to velmi uspokojivá porada a doufáme, že v tom budeme pokračovat. Eh, na tomto dialogu se zúčastnil pan komisař Füle a eh, zvláštní zmocněnec pro lidská práva, pan Lambrinidis, ostatně náš eh, bývalý kolega vysoká představitelka, pak pozvala všechny zúčastněné k večeři a také poslance Evropského parlamentu. A další den pak proběhla velmi zajímavá diskuse s egyptským prezidentem, kde jsme měli možnost vyložit naše stanoviska. Publikum eh, bylo velmi eh, početné a egyptskému prezidentovi jsme eh, předali pozvání předstoupit před plénum našeho parlamentu, což bylo kvitováno pozitivně. Pracovní skupina pak prohloubila dále takzvaně britskou dimenzi a měli jsme eh, také eh, sebou podnikatele eh, pod vedením pana Tajanyho a ti měli možnost setkat se s představiteli strategických podniků, ale samozřejmě další témata také nestráceli ze zřetele. Šlo například o islamizaci jednotlivých procesů přechodu či přerodu z egyptské společnosti. Přítomen byl i premiér Paní vysoká představitelka pronesla velmi pozitivní projev. A pokud bych měl tedy bilancovat výsledek tohoto setkání, tak bych řekl, že to je pro Evropskou unii velmi pozitivní. Byl to proces, v němž poslanci Evropského parlamentu sehráli velmi důstojnou a konstruktivní roli. To znamená, že E, nemůžeme hovořit o urovnání situace v Egyptě, aniž bychom nezohlednili e, naše úsilí, které se snaží položit základy pro e, příznivý a namíru šitý mechanismus dalšího vývoje Egypta. A je to něco, co by naše pracovní skupina chtěla vypracovat i pro jiné země v přerodu. Pak bylo na pořadu jednání ještě další téma. Mám na mysli události, které se e, uskutečnily v uplynulých dnech v Egyptě a e, protesty, které proběhly na e, náměstí Tahrir proti postupům zahájeným prezidentem. Tady se chci připojit ke slovům paní vysoké představitelky Evropské komise. Máme za to, že upřednostnit eh, je nutno eh, rozdělení moci. To jsou tedy hlavní aspekty, které byly nejdůležitější. Závěry, které z toho lze vyvodit, ty, myslím, sdílí jak vysoká představitelka, tak i egyptská strana. Témata, která se týkají EU, jako například lidská práva, základní svobody, situace žen a menšin, které ale v Egyptě eh, jako menšiny vůbec nejsou definovány. Tady bylo zajímavé, co řekla eh, koptská eh, poslankyně parlamentu, řekla, že oni v Egyptě nejsou považováni za, za menšinu, nejsou uznaní jako menšina. Takže zasedání bylo velmi komplexní, protože schůze s tolika aktéry z různých sfér je velmi náročná záležitost ještě opakuji, že nás paní vysoká představitelka k tomu přizvala a byla to dobrá možnost pro Evropskou unii projevit se na mezinárodní scéně jednotně, promlouvat jedním hlasem, Eh, za všechny instituce. Tolik, pane předsedo, eh, eh, moje stanovisko. Samozřejmě, že se toho zúčastnili ještě další, paní Nates, paní de Kaiser ze socialistů, pan Sargentini, kolegové z frakce Zelených a další, kteří možná doplní ještě moje expoze. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Salafranko, jsou za žádosti o slovo. Nejprve paní Saky. Signora Saky. Pardon. Paní Saky, pardon, jak vyslovuji vaše jméno? Eh, děkuji. Promiňte. Ztratila jsem se v překladu, ale na podruhé jsem se jméno eh, pochytila. Eh, já si cením toho, že nám jste byla tedy přečtena, přečteno schrnutí zprávy o schůze této pracovní skupiny, kterou se kolegy účastnili. Já mám určitý dotaz ohledně nedávného vývoje v Egyptu, protože myslím, že tato pracovní skupina usiluje o vytvoření nového partnerství na rovnocenějším základě. Zdá se, že no, toto jednání bylo protchnuto naději a zároveň eh, šlo jaksi o zjišťování možností. Veškerá eh, pomoc, přísliby a pokusy o rozvoj nových eh, programů pomoci s Egyptem spadají eh, pod heslo více za více, tedy více reform v oblasti demokratizace lidských práv, dodržování práv menšin, právního státu, oddělení eh, státní moci, kontrolních mechanismů a tak dále. To znamená všechny ty hodnoty, které jsou nám tak drahé. Já jsem reagovala na dávný vývoj, pokud o prezidenta Morsiho, a e, uzurpování moci tím, že on je postaven nad zákon, s tím, že nyní e, přišla chvíle, kdy e, náš příslip více za více tedy prošel zkouškou ohněm a myslím, že pan Salafranka nebo byl vystaven zkoušce ohněm a možná by nám pan Salafranka mohl říci k tomu, jak bychom mohli vystupovat razantněji ohledně našeho požadavku více za více. Protože samozřejmě protistranou tohoto přístupu je méně za méně chci říci, že především nám jde o to oslovit eh, egyptiany, eh, budoucí generace a měli bychom být schopni ukázat, že eh, kontrolní mechanismy nad státní mocí, to není věc, která přísluší ulici, ale musí to být institucionálně v zákoně. Ehm, takže je to věc, která se musí opírat o hodnoty, které budou základní pro všechny egyptiany. Děkuji, pan Tanok nyní. Děkuji, pane předsedo. V pátek jsem vystoupil v Londýně před eh, ctěným eh, publikem diplomatů o, eh, ohledně role našeho parlamentu ve výkonu dohledu demokratického přeskumu nad ESVČ. Já bych chtěl já bych rád vzdal hold barance Eštonové za to, že se sebou vzala pět, poslan, pět europoslanců. Brian Crow, který tak předseda té schůzce v Londýně byl šéfem sekretariátu do roku 2002 pro zahraniční věci a řekl, že tady jde vlastně více o model amerického senátu nebo ministerstva zahraničí spíše než dolní sněmovny eh, v Británii. To znamená, že náš parlament je napřed oproti britskému parlamentu, pokud je o parlamentní účast na takovýchto misích. Takže díky Kathy za tuto iniciativu. Myslím, že eh, opět jsme něco zvládli úspěšně a myslím, že pokud je o klíčovou otázku eh, mobilizace, mobilizace více straného financování, Eh, a eh, podpory zahraničních investic, eh, tak tady jsme odvedli kus práce. Ale pokud je o prezidenta Morsiho, který si v podstatě udělal diktátorské pravomoci s tím, že není možné jakkoliv právně spochybňovat jeho výnosy, zároveň parlament nehraje žádnou roli. Takže v podstatě stává diktátorem a diktátor za muslimské bratrstvo, to znamená, že se velmi bojím o křesťany, kopty, tedy ženy a tak dále. Já jsem se s ním eh, přitom nedávno sám v Káheře sešel. Děkuji mnohokrát eh, a nyní má slovo eh, nechci říct se tady poté, co vystoupil pan Franka, i já chci vyslovit znepokojení ohledně vývoje, který započal těmi čtyřmi prezidentskými výnosy. prezidenta Morsího, které představují zásadní problém pro ústavní pořádek země. Chci se zeptat pana Salafranky, eh, zda eh, po té, co zašel tedy se členy um, ústavního schromáždění, zda lidé předjímali tento vývoj, nebo zda to přišlo jako blesk z čistého nebe, eh, zda prezident předem nějak neinformoval uh, legislativní moc. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vděčen kolegům za jejich dotazy, ale rád bych zcela jasně uvedl, že já e, nejsem ten vševedoucí vypravěč, který předem ví, jak vše dopadne. Já jsem e, výboru řekl, jaký byl, e, jak, jaký byl vývoj, jak proběhlo zasedání pracovní skupiny EU Egypt. Jednal jsem s ministrem zahraničních věcí, a s prezidentem také, ale tento vývoj nastal až eh, poté. Eh, myslím, pane předsedající, že samozřejmě členové tohoto výboru mají právo zaujmout svůj postoj. A jistě náš eh, postoj bude podobný. A jsem velmi rád, že tu máme pana doktora Tenoka, Eh, musím říct, že Evropský parlament skutečně eh, se podělil velmi úspěšně na této misi. Já jsem se sešel s prezidentem Morsím eh, dříve, když byl teprve kandidátem za muslimské bratrstvo. Během naší výměny názorů s členy ústavního schromáždění, ustavujícího schromáždění, musím říct, že některé ty diskuse nebyly prosté napětí, protože nám bylo řečeno, do jisté míry správně, že postoj nás z Evropské unie je předpojatý, protože Evropská unie skytala podporu předchozímu prezidentovi. A protože tedy nám eh, do jisté míry chybí důvěryhodnost. Nicméně myslím, že skutečnost, že jsme tam byli a to eh, a vystoupení vysoké představitelky, myslím, jasně ukázali eh, naše vůli a ochotu podpořit eh, demokratickou transformaci v zemi, která eh, se stala jedním z klíčových hráčů arabského jara. A další věc. Jedním z hlavních prvků obnovené politiky sousedství je zásada více za více. A myslím, že tato zásada musí být aplikována eh, zcela jasně a jednoznačně a musí být stažena také na eh, postup prezidenta Morsiho. Myslím si, že oddělení eh, státní moci a dodržování nezávislosti soudu a výsad legislativy zákonodárné moci tedy, to si myslím, že musí být eh, maximálně dodržováno. V procesu demokratické transformace je třeba dodržovat eh, pravomoci jednotlivých složek státní moci. Také nám bylo řečeno, že eh, ústavící schromáždění či ústavní schromáždění vypracuje tedy návrh ústavy s tím, že ústava by následně měla být urychleně ratifikována v referendu a jakmile proběhne ratifikace, proběhnou také všeobecné volby, volby v zemi. Jedním zajímavým momentem je, že v ústavě je jedno eh, přechodné ustanovení, kde se říká, že eh, volební období prezidenta Morsiho je čtyři roky. Tak jakmile bude ústava eh, zratifikována a proběhnou, legisl- proběhnou parlamentní volby, neproběhnou zároveň nové prezidentské volby. To znamená, plán je takový, že prezident Morsi eh, se trvá ve funkci po celou dobu čtyřletého eh, volebního období. Eh, my jsme se sešli také se zastupci občanské společnosti, který nám jasně zareagovali na to z pana Tenoka, váš dotaz, pane předsedající. Odpověď byla ta, že muslimské bratrstvo zvítězilo ve volbách, mimo jiné proto, že bylo Eh, pronásledováno za předchozího režimu a skytalo také sociální podporu různým chudým vrstvám společnosti a samozřejmě také proto, že eh, se lépe zorganizovalo. Ale egyptská eh, společnost zjevně zjevně má velká očekávání od procesu transformace, který je náročný a neexistuje dost dobře institucionální síť, která by chránila práva občanů, takže bohužel eh, za takové situace eh, se lidé eh, mobilizují a manifestují v ulicích. Pokud je o soudnictví, myslím si, že celkově musíme být velmi opatrní, pokud je o to, jako politickou inspiraci se snažíme poskytnout a myslím si, že také ta eh, pracovní skupina, a nebylo to jednoduché jednání s egyptskou stranou, myslím, že vysoká představitelka se snažila eh, zohlednit eh, také zájmy jednotlivých zemí zastupovaných v některých případech na ministerské úrovni. V každém případě jsme poukazovali na eh, principy, eh, o které se opírá, musí opírat náš vztah s touto zemí, ale co je důležité si uvědomit, pane předsedo, je, že tyto závěry široce za to představují názor našeho parlamentu. Eh, nejsou to členské státy, které by mohly vnucovat jakékoliv závěry v takovýchto jednáních. I když ano, připouštím, že vysoká představitelka se velmi citlivě snažila zohlednit konkrétní specifické postoje členských států. Jedna konkrétní věc k lidským právům. Hovořilo se o náboženských svobodách, což je důležité téma pro náš parlament, jak se ukázalo v řadě usnesení. Zejména také nás eh, znepokoje postavení žen a eh, šaria, eh, užití šarie jakožto jediného zdroje egyptského práva a také situace menšin. Já jsem tedy vyjádřil tato znepokojení, určitě také moje politická skupina věnuje pozornost znepokojivému vývoji situace. Eh, eh, pan Barady říká, že pana Morsiho je nyní možného eh, považovat za nového faraona kvůli tomu, jak si uzurpoval moc. Samozřejmě nyní máme období transformace, ale tento posun a tato koncentrace moci opravdu varovným signálem musíme tomu věnovat velkou pozornost. Děkuji, pane předsedající. Eh, děkuji, děkuji, pan Salfranco. A pan eh, Brok eh, bude předseda další části schůze, ale teď bych navrhla, abychom si udělali krátkou přestávku. Kolegyně, kolegyně. Milé kolegyně, kolegové, nyní zahajuji bod pořadu číslo 7. Je nadepsán eh, diskuse na aktuální téma situace v Gaze. Já se domnívám, že bychom eh, tomto tématu měli eh, diskutovat poněkud šířeji, protože ten bod byl zařazen ještě před uzavřením příměří, takže dnes bychom měli projednat nebo alespoň se zmínit o širších politických implikacích tohoto konfliktu. A úvodem bych chtěl říci, že pokud eh, možná na každé schůzi bychom si měli vyčlenit hodinku na diskusi k aktuálním tématům a e, chci vás požádat také o e, návrhy témat, která považujete za aktuální, protože trpíme bohužel tím, že e, se zabýváme několik měsíců předem plánovanými zprávami, které mnohdy mají málo co společného s aktuálním děním a proto se domnívám, že bychom eh, měli prostě zařadit eh, do našich schůzí jakousi aktuální hodinku eh, diskutování o aktuálních tématech. To by bylo užitečné, myslím. Musíme si uvědomit, že situace kolem Gazy a v širším okruhu také má vícero úrovní. Ta úroveň, která je obsažena v usnesení, to je ten bezprostřední podnět vystřelování raket na Izrael. Každá země má právo na sebeobranu a čím déle to trvá, pak samozřejmě o to neproporcionálnější může být odpověď. Ale my eh, víme, že ta aktuální válečná, ten aktuální válečný střed nevyřeší kořeny problému. A je tedy nutno uvažovat o tom, jak opět nastartovat mírový proces. O tom jsme hovořili už eh, v souvislosti s usnesením. A je to i bytostným zájmem Izraele samotného, protože eh, situace, v níž se Izrael ocitá, to znamená, eh, čím více je obklíčenější, eh, to nebude moci řešit eh, pouze ehm, o ním, onou technologií, kterou má k dispozici egyptský prezident Mursi a ehm, americká ministrně zahraničních věcí přivodili vlastně příměří. A když pak vidíme, že bezprostředně poté a snad i v souvislosti s tím dochází k vnitropolitickým rozhodnutím egyptského prezidenta, kterému eh, na určitou dobu zaručí absolutní moc. A když pak eh, vidíme, mm, co to sebou obnáší a přináší, a když si uvědomujeme destabilizaci Jordánska, a to zejména i v důsledku eh, toku uprchlíků, Hovoří se také o tom, že e, uprchlíci e, ze Sýrie e, jsou v Turecku, ale mnohem více uprchlíků z Sýrie přichází do Jordánska, které je skutečně čím dále tím méně schopné se s touto situací ekonomicky vypořádat. A navíc to přispívá k, destra, k destabilizaci tamní vlády. A když to vidíme ve vztahu k Izraeli, protože Egypt i Jordánsko při vší kritice, kterou vůči nim můžeme mít, byly státy, které působily vždy umírněně v tomto regionu. Takže pak tady vyvstává otázka po dalším vývoji. Jaký, jakou roli bude mít i Sýrie v dalším vývoji? Určitě to bude faktor nejistoty. Také vidíme, že je možné, i vzhledem k vnitropolitickým náladám v Jordánsku a Egyptě je čím dál těžší, aby to, co jsme napsali do usnesení, to znamená, že mezinárodní společenství má být 100 zabránit pašování zbraní do pásma Gazy, bude čím dále eh, tím více znesnadňováno. O to jsme se snažili i při posledním konfliktu a výsledek téhož úsilí je poměrně slabý. To znamená, bude stále horší a těžší říkat Izraeli, musíte se připravit na to či ono, protože mezinárodní společenství eh, nedokáže zabránit přísun zbraní ani Hamásu do Gazy, ani Hizbaláhu do Libanonu. A proto ti kteří patří k stoupencům tvrdé linie v Izraeli, eh, ti ehm, to využívají pro svou vnitropolitickou agendu ehm, neuzavírat eh, mír s palestinci a bude to určitě i důležité téma v izraelské volební kampani. a tudíž eh, to znesnadní odvahu k odvážným krokům směrem eh, k míru. Tím spíše, že eh, ve východní části, eh, respektive východním okolí Jeruzaléma se nadále pokračuje v budování osad. To zase vede k nejistotě na druhé straně. Ještě k tomu přistupuje celý komplex Iránu a to ve spojení se Sýrií a vztahem Kamasu a Hizbaláhu. To je obrovské pletivo, které vede k tomu, že Katar a Saudská Arábie zde také sehrávají zvláštní roli a já nevím, jestli to vede k demokracii, anebo jestli to vede k tomu, že právě ti, kteří si demokracii nepřejí, to znamená fundamentalisté, získají navrh. E, to je v současné době celková situace, která je čím dál tím méně pohodlná, je, ne, stává se čím dál tím nepohodlnější a my čím dál tím více vidíme, že Evropa je poněkud akce neschopná. A to se asi projeví i, když předloží prezident Abbas žádost o hlasování eh, v OSN o udělení eh, Palestině status eh, nečlena. A to zajisté povede k tomu, aby v rámci kvartetu anebo i eh, vně kvartetu ehm, byla jedna či druhá strana považována za nezávislou. Je to velmi obtížná situace a po, po té, co absentuje americká zahraniční politika díky volbám, eh, tak převzala víceméně tuto roli eh, eh, zahraničně politického hráče Evropská unie, vysoká představitelka, ale nyní se do toho opět pustí USA a otázkou je, zdali Evropská unie bude u toho, zdali nás USA přizve. Vidím v tom tedy celkově problematickou eh, situaci a myslím, že ať eh, stojíme na jakékoliv straně, eh, v tom jsme asi zajedno, že je to velmi spletitá situace a že pro žádnou ze zúčastněných stran zatím nevidíme uspokojivé řešení ani zdání. Já jsem tradičně stál, či stojím na izraelské straně. Chci také ale říci, že tam dochází nebo může dojít k významným psychologickým změnám. Nyní je Nyní Hamas, ale i Hezbollah zajisté dosáhnou svými raketami až do Jeruzaléma. Budou-li chtít být cílení, budou-li cílit přesně, pak už nebudou moci rodiče posílat své děti do školy a bude to mít dopad na eh, zcela změněnou náladu eh, celé eh, země. Bude to výrazný faktor nejistoty obyvatelstva a to opět bude vést k destabilizaci Izraele anebo ještě více ehm, to přiměje Izraelce, aby se uzavírali do sebe. Obojí by bylo špatné a nepříznivé. A já velmi doufám, že se v této analýze mílím a proto také doufám, že vstoupíme do výměny názorů, abychom se mohli s věcí kriticky poprat, aniž bych si činil nárok na vyvození nějakých konkrétních závěrů. Děkuji. A kdo se hlásí jako první? Pan Watson. Pan Lord mm, eh, Ne, pane předsedo. Náš eh, House of Lords eh, není nutně eh, parlamentem, kde bych chtěl sedět. Děkuji vám, pane předsedo, za vaše úvahy, ve kterých jste hovořil o tom, co cítí mnozí z vás, když, po, když hodnotíme situaci v Gaza. V současné době už více než 150 lidí na palestinské straně bylo zabito Ahmad Jabari byl jediný eh, představitel Hamasu, který byl mezi nimi a ten byl zavražděn hned první den. Takže si musíme položit otázku, jestli vůbec toto masivní bombardování se dá nějakým způsobem ospravedlnit. Gaza eh, ve zprávě OSN byla eh, popsána jako místo, které je jakýmsi živoucím peklem. A je tomu i tak nadále eh, velice často tito lidé nemají přístup k základním potravinám, nemohou cestovat, musí mít eh, povolení téměř na všechno. Eh, to povolení musí získat od izraelských úřadů a během posledních několika dnů nejenže byly občané napadáni, ale velice často tyto útaky měly podobu E, nočního bombardování, což znamená, že těch 1,7 milionů lidí, kteří žijí e, v tomto strašném místě, před spaném pístě, e, tito lidé se stále bojí o své životy. Nevím, jestli něco může něco takového ospravedlnit, jestli může něco ospravedlnit toto porušování lidské eh, důstojnosti. Možná, že eh, to nemělo ani vliv na Hamas, možná, že Hamas je z dlouhodobého hlediska po těchto útocích ještě silnější. My jako Evropská unie nemůžeme ale ignorovat fakt, že jsme selhali, podobně selhali i američané eh, co se týče dosažení pokroku při vytváření dvou samostatných států, které by mohlo vést k míru pan prezident Obama se snaží velice málo tuto věc eh, řešit a myslím si, že navzdory všemu tomu, o co se snaží naše nejvyšší paní představitelka, že ani my eh, se nevěnujeme této otázce tak, jak bychom měli. Stále existuje tato anomální situace, kdy eh, obrané síly Izraele, které používají americké zbraně eh, ničí infrastrukturu v Gaze, eh, to znamená infrastruktura, kterou platí Evropská unie. Je to jakási válka mezi eh, Spojenými státy a Evropskou unii. Můžeme o tom také hovořit. Já mám obavy z toho, pane předsedo, že je Eh, to nebezpečné také pro Izrael. Je to nebezpečné pro Izrael, protože i tam roste frustrace mezi lidmi, kteří žijí v Gaze, ale eh, to platí také o Arabech, kteří žijí v, i, i jinde. Eh, odsuzuje jsem to, co dělá Izrael i v jiných částech světa a proto Izraelci se těší stále menší podpoře. Uh, a to pro ně představuje problém. Představuje to problém také, co se týče arabské menšiny, která žije přímo na území Izraele. Eh, obrany, rozpočet na obranu Izraele je čtyřikrát vyšší než eh, rozpočet eh, to, čtyř zemí, které jsou sousedy Izraele. Myslím si, že Izrael zjistí to, co zjistil Napoleon, že ať utratí na tyto věci co nejvíce, stále to ještě nebude dost, pokud nebude existovat mír. Myslím si, že ten duch je daleko, pevně, daleko mocnější než meč. Kromě toho je to nebezpečné i pro Evropskou unii, protože stále více, to znamená od samého začátku arabského jara, jsme se snažili obnovit vztahy s dalšími zeměmi v této oblasti. A navzdory tomu ty základní, ten základní problém, alespoň v mnoha případech, eh, eh, našeho zřejmé, naší zřejmé podpory pro Izrael a nedostatek eh, zřejmé podpory pro rychlé řešení. A to všechno bude pro nás znamenat, že bude stále obtížnější navázat vztahy s těmito zeměmi a přitom tyto vztahy potřebujeme. Proto se domnívám, pane předsedo, že bychom měli skutečně e, tlačit na naší nejvyšší představitelku, aby okamžitě uh, pohovořila eh, s, tou, s tím novým ministrem zahraničních eh, věcí Spojených států, aby hovořili tedy alespoň o uznání, pokud američané nemají v úmyslu eh, nic dělat, tak dokonce pokud se budou vztahovat z této oblasti a budou stále méně aktivní, tak že by neměl být aspoň proti evropské iniciativě, která by se pokusila zajistit trvalý mír a zabránit těm nejhorším nepřátelským aktům, tak jak jsme byli jejich svědky během posledních několika let. Děkuji. Pan Salafranka. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že jste nastínil velice dobře ve svém úvodním příspěvku, co se děje v Gaze a také eh, to, jaká byla situace, když jsme v parlamentu přijali usnesení minulý týden. Je mi líto, pane předsedo, že když jsme hovořili, eh, když jste tady nebyl, když jsme hovořili o té pracovní skupině pro Egypt, ale souhlasím s vámi, že eh, co se týče Gazy, Evropská unie skutečně nesehrála roli, kterou sehrát měla. Eh, podařilo se nám dosáhnout určitého stupně dialogu s prezidentem Mursím a ta naše pracovní skupina v Egyptě, zapomněl jsem se o tom zmínit, že Eh, se toho setkání, kromě, prezident, eh, kromě ministerského předsedy, se také zúčastnil zástupce nebo viceprezident a to v podstatě umožnilo, že ten dialog byl skutečně na mimořádně vysoké úrovni ale eh, v podstatě to příměří to bylo dosaženo díky Spojeným státům. Hillary Clintonová navštívila tuto oblast a to okamžitě Eh, vstoupila do dialogu s celou řadou eh, dalších stran. Egypt pochopitelně se hrá mimořádně důležitou úlohu v této eh, situaci. Ehm, my stále jsme svědky toho, že E, skoro všechny peníze, které jsou věnované na podporu mírového procesu, přicházejí z Evropské unie, ale přesto se nám nepodařilo zatím dosáhnout takové úrovně politického e, vlivu, jak bychom chtěli. A myslím si, že ani kvartet nesehrál tu úlohu tak, jak jsme doufali, že ji sehraje. E, myslím si, že ten, to arabské jaro trošičku zatemnilo ten mírový proces na Středním východu a Eh, kromě toho eh, pan prezident Obama eh, ve, ve úvodním projevu po znovu zvolení hovořil o tom, že je potřeba tyto věci obnovit. Mohlo by to být horší, mohli bychom hovořit o nukleárním Iránu, který by přišel na pomoc Hamasu. A kdyby v Izraeli se neblížily volby, tak eh, eh, možná bychom nebyli svědky toho, co se děje tam, možná, že bychom nebyli svědky ani toho, že eh, někteří lidé začne jednat i tady. Francouzský minister navštívil tuto oblast, také bez, Rada bezpečnosti OSN se vrátila k samotné podstatě této věci. Pan Gabriči Eh, ostatně se zmínil o jedné věci a proto já bych se chtěl vrátit k tomu, co eh, řekl pan předseda. Jinými slovy, eh, to se týká podpory těch mírných sil. Valná hromada hovoří o možnosti uznání Palestíny jako samostatného státu. Jak jsem byl možnost se zmínit již dříve, myslím si, že by bylo špatné pro Evropskou unii po po těch úspěšných eh, akcích, jako například byla ta naše návštěva, že kdyby se nám nepodařilo dosáhnout eh, určité společného stanoviska, kdyby jsme, kdybychom mohli skutečně pomoci řešit eh, tento konflikt. Při ve snaze překonat takové současné tragédie, jako například je tragédie Gazy. Myslím si, že opravdu je potřeba, abychom mobilizovali a abychom povzbudili paní nejvyšší představitelku, aby se hrála e, úlohu Evropské unie tak, jak je potřeba jí hrát e, kdybychom neměli být jenom těmi, kteří za všechno platí, ale měli bychom být také institucí, která využívá své finanční a hospodářské možnosti i v oblasti politiky. Um, Minulý pondělí byl vypracován určitý katalog dobrých úmyslů, ale e, zdá se mi, že kdyby generální sekretariat opět e, vyzval k hlasování, tak si myslím, že ty výsledky byly opět e, takové, jako byly. Já bych se chtěl zeptat tedy, co paní eh, Eštorová dělá pro splnění našich cílů, ale také by mě zajímalo, co dělá proto, aby se nám podařilo dosáhnout společného stanoviska k tomuto usnesení, pokud skutečně nám jde o to, abychom podpořili mírné strany. Děkuji mnohokrát, pan Kabriči. Máme tu dnes pana Kabričiho. Možná má smysl eh, dát nejprve slovo jemu, tak aby na ně mohli poté reagovat další řečnice. Takže pane Gabriči, máte slovo, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také mnohokrát panu Sala Frankovi. Pokažte, eh, když se setkáváme, klademe ty nejnáročnější dotazy. Stručně nejprve tři poznámky za ESVČ. Eh, první z nich Samozřejmě eh, můžeme litovat z toho, že eh, v tom, co probíhalo, nebyla Evropa viditelnější a tak dále, ale myslím si, že paní Ešnova eh, vyvinula maximální úsilí v těchto dnech ve svých kontaktech se všemi stranami dočenými s Egyptěny, s Američany, s Arabskou ligou, vyjížděla na zasedání a tak dále. Takže jenom se snažím říct, že samozřejmě existují určité limity evropské zahraniční politiky, které eh, více odvisí od obecné situace než od eh, dobré vůle či akceschopnosti SVČ, ale eh, v každém případě v rámci možného bylo učiněno maximum v této fázi, která vyústila v příměří. Druhá poznámka, kterou bych rád učinil, je, že nezávisle na tom, a nebudu nic připojovat k analýze, která se zazněla od pana předsedy a pana Vocna, která byla velmi jasná. Myslím, že všichni dobře víme, co jsou ty hlavní body, hlavní prvky, ale možná bych se dotkl přece jen nutnosti využít této příležitosti, této aktuální situace. V něčem jde o novou situaci, toto e, přiměří, e, pokud e, bude prováděno, by mělo vyústit k znovu otevření pasma gazy. Víte, jak jsme vždy trvali na tom, že blokace, blokáda pasma gazy je nepřijatelná. Mnohokrát jsme tuto situaci odsoudili a myslím si, že nyní bychom se měli rychle zamýšlet nad tím, a již tak činíme, jak bychom mohli prakticky zasáhnout jakožto evropská strana abychom eh, přispěli co možná nejužitečněji eh, k provádění, k praktickému provádění této dohody, eh, konkrétně pokud je o znovu otevření pásma kasy a oživení co možná nejrychleji hospodářského života v pásmu a zároveň je třeba samozřejmě reagovat na bezpečnosti obavy Izraele. Takže to je přece jenom druhá poznámka, kterou jsem chtěl učinit, protože je jasné, viděli jsme závěry rady a parlamentu, ale myslím si, že už nyní eh, bychom se měli snažit eh, uchopit to pozitivně a zjistit, jaké příležitosti skýtá tato nová situace. Pokud je o eh, třetí poznámku, tady zareaguji na pana Salafranku. Pro mne je možná nejsnažší reagovat tak, že v ESVČ e nehlasuje v OSN, jsou to členské státy, takže jsme v jejich, takže jsme v jejich rukou. No, já si myslím, že ne zcela, protože už nějaký čas to vypadá tak, že se účastníme na různých jednáních spolu s členskými státy. Již na minulé či předminulé schůze ministrů zahraničí eh, baronka Eštnová nastolovala toto téma. Samozřejmě nežádala po všech, aby hned řekli, co si myslí, zda hlasovat pro či proti, ale eh, opravdu trvala na nutnosti eh, dohodnout se navzájem na tom, jak jaké bude naše společné stanovisko, protože v den hlasování eh, naše přidaná hodnota a účinnost našeho působení samozřejmě bude nižší, pokud budeme rozděleni. V této souvislosti eh, také vím, že probíhají určité kontakty, vedou se diskuse právě o tom, jakým způsobem eh, se vyjádří Evropská unie během hlasování koncem týdne. Proběhne také diskuse v OBS e zítra pozítří jenom vás chci ujistit, že tady toto máme neustále na paměti a neustále se snažíme hledat eh, společný postoj, ale bude to skutečně složité. Uvidíme tady v příštích hodinách. Je to věc, která je v rukou členských států. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a slovo má nyní paní Gomez. Děkuji, pane předsedo. Já vám chci poděkovat za vyvážený způsob jakým jste téma uvedl, jakým jste nasínil situaci. Pokusím se o stručnost. Moje skupina se tedy pokud je usnesení, které jsme přijali minulý týden velkou většinou hlasů, tak my jsme byli spokojeni, že tentokrát parlament poprvé velmi jasně vyjádřil své stanovisko ve prospěch eh, palestinských snah o státnost a já doufám, že rada se eh, připojí k tomu, co parlament tak jasnou většinou hlasů doporučuje. Jsme velmi znepokojeni jako každý touto situací, ne pouze eh, eskalací konfliktu, se, které by mohlo pozastavit příměří, pokud vydrží, ale zejména eh, celkovou situaci útlaku, kterou eh, zažívají palestinci v pásmu Gazy. Pásmo Gazy je skutečně vězením pod eh, otevřeným nebem. Ale je to útlak, který samozřejmě pocitují palestinci také na západním břehu Jordánu a osady jsou znakem ofenzivního postupu ze strany Izraele, který může vyústit jedině v další prohloubení pocitu ponížení, který je tak depresivní a tak nebezpečný. Také, jsme, také nás samozřejmě znepokojuje eh, bezpečnost Izraele, ale domníváme se, že Izrael eh, takovýmto postupem nějak přispívá k posílení své bezpečnosti. Naopak eh, zejména proto, že eh, situace se eh, v, v okolí tedy se výrazně zhoršila kvůli konfliktu v Syrii, také eh, arabské jaro nebylo o konfliktu mezi Izraelci a Palestinci, ale snadno by toto mohlo začít být tématem v kterékoliv ze zemí arabského jara. A taková eskalace situace, jakou jsme nedávno sledovali v pásmu Gazy, může jedině vyústit právě Eh, v takovýto výsledek. Já si myslím, že pokud eh, se učíme jako prioritu uznání nějakého druhu palestinské státnosti, eh, o níž nyní palestinci usilují na půdě OSN, že to je velmi důležité, je to klíčové pro EU. A samozřejmě víme, že e SVČ nehlasuje v OSN, ale e SVČ a Lidé Ešnova mohou sehrát významnou roli Eh, v tom, že budou vybízet členské státy k tomu, aby se sjednotili a postupovali takto. Já doufám skutečně, že baronka Ešnova vyvine maximální snahu a každý členský stát postaví před jeho odpovědnost, protože tato věc je opravdu klíčová je klíčové, aby se eh, ta aktuální dynamika proměnila v opravdu mírový proces. Znovu jsou zde důvody, které všichni známe. Eh, z důvodu, které, které dobře známe, eh, USA nyní stojí tak trošku stranou, i když víme, že vlastně to bylo především díky USA, že bylo dosaženo příměří. Viděli jsme pana Obamu na telefonu okamžitě s prezidentem Morsím. Několikrát v průběhu několika dnů okamžitě vyslal uh, Eh, paní ministrině Clintonovou eh, na místo a zcela právem tedy ehm, získal kredit eh, za jednoznačné kroky, které zabránily dalšímu zhoršení situace. Dalším důležitým prvkem podle mého by bylo, kdybyste věnovali náležitou pozornost a mohli se hrát vůči roli, protože samozřejmě to bude mnohem komplikovanější pro USA, bez ohledu na to, jaké nové možnosti může přinést nová bomová vláda. Ale to tedy otázka Blízkého středního východu bez jaderných zbraní. Samozřejmě to souvisí s roli Iránu a problémy s touto zemí, ale odvíjí se to i od konkrétního vývoje přímo v tomto regionu. Já jsem byla eh, znepokojena nedávnými, nedávnou zprávou o tom, že že nad Dimonou eh, přelétlo bezpilotní letadlo. Myslím, že eh, se podceňuje význam eh, tohoto incidentu a toho, co by to mělo, mohlo znamenat pro budoucnost. Myslím si, že v zájmu všech, nejenom pro Izrael v prvé řadě, ale především pro také Palestinu a všechny země v regionu, a pro Evropskou unii rovněž, abychom dostáhli eh, bezjaderné zóny eh, v Blízkém a Středním východu, protože jinak eh, se situace zcela vymkne kontrole bez ohledu na to, kolik úsilí vložíme do jednání s Iránem. A na závěr bych ještě ráda řekla, že Eh, jsem si pečlivě vyslechla slova Grahama Vocna a myslím si, že EU musí jednat podle svých zájmů. Eh, nemusíme se obracet na USA, eh, protože USA je vedeno svými vlastními zájmy, svými vlastními vztahy s těmi partnerskými stranami USA bude mít vždy, bude mít vždy trochu jiný postoj než my. My jsme daleko více v sousedství, jsme, jsme v přímém sousedství tohoto regionu, máme přímý zájem na to, aby se situace nezhoršovala a musíme učinit maximum pro to, aby pokračoval opravdový mírový proces, e, nikoli takový, jaký jsme zaznamenávali v posledních letech. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Uh, Leco zaznělo již minulý týden ve Štrasburku a i nyní, já chci poděkovat uh, uh, Spojeným státům a Egyptu za zprostředkování příměří. Já musím klást otázku, kde byla EU. Uh, zdá se, že kvart, kvart, kvartet zachází na obytě a také upřímně musím poděkovat panu Netanehovi za to, že s tím souhlasil. To bylo velmi nepopulární rozhodnutí v rámci jeho strany před volbami přestoupit na příměří. Mnoho lidí v Izraeli Eh, zejména eh, z Likoru a z dalších, eh, to vnímal jako příležitost i do, do a vyřešit tedy ty základné prostřelování raket, které tam Hamas má jednou pro vždy. Eh, a musíme také eh, připomenout, že eh, Izrael se dobrovolně stáhl z pasma Gazy před pár lety a já jsem tady varoval, že tím vznikne živná půda pro teroristy a k tomu také, k tomu také došlo. A také tehdy musíme říci, že Izrael uzavřel své osady v pásmu Gazy, takže bychom měli mít trochu dlouhodobou paměť, pokud je pásmo Gazy. Byl jsem znepokojen, pokud je, jsem znepokojen, pokud je o trvalost příměří, nejsem přesvědčen, doufejme, že ano, eh, možná to bude příležitost pro Hamas nakoupit více eh, zbraní a eh, znovu se zorganizovat, ale souhlasil bych se Sirem Grahamem a s Anou Gomešovou, že všichni zde v parlamentu se shodeme na tom, že jde o příležitost pro Obamu v jeho druhém volebním období dát hlavy dohromady a znovu zahájit mírová jednání o řešení formou dvou států, nikoli tří států, což by vzniklo, pokud by pásmo Gazy se trvalo v rukách hamáské diktatury. A já vím, co eh, Graham říká o eh, té strašlivé situaci v pásmu Gazy, ale eh, ono to není pouze o útlaku ze strany Izraele, o blokádě a tak dále. Já mám velmi dobrou zprávu od ministra zahraničí Kypru a zdá se, že proběhlo sedm poprav bez řádného soudu Eh, ze strany hamáských orgánů před pár dny. Já si eh, nepamatuju, že by kdokoliv zde v parlamentu eh, povstal toto odsoudil nebo žádal usnesení kvůli naléhavé situaci oblasti lidských práv kvůli této věci, takže i režim v pasmu Gazy se dopouští zvěrstev na, svém vlastním, na svých vlastních lidech a je to vážný problém. Pan předseda Broka nastal téma Sýrie. To je zrovna tak těžký, vážný problém, Eh, zase, že teď už jde o jak se vál, válku, jejím cílem je e, konečné vyčerpání nepřítele. E, kdokoliv přijde s řešením, si určitě zasluhuje Nobelovu cenu za mír a daleko více než Evropská unie. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji. Já bych eh, chtěl vstoupit do této diskuse též a nechci opakovat to, co zde již zaznělo, ale použijí eh, řeči svých předřečníků, abychom tím lépe pochopili situaci. Vy jste řekli, že pásmo Gazy je eh, vězením. Je-li Gaza vězení, pak je Hamas strážcem, dozorcem to je onen eh, bezohledný dozorce, který eh, zneužívá civilisty eh, k obradě a dokonce ze školních budov jsou vystřelovány, odpalovány rakety. V tomto vězení jsou bojovníci Hamásu dozorci. Vy říkáte, že e, izolace pásma gazy e, musí být e, zrušena, protože tam chybí potraviny. Ano, ale místo pašování zbraní by se měl pašovat chléb. Místo dovozu raket z Iránu by se asi měly dovážet potraviny. Takže já bych chtěl zdůraznit, že bychom eh, se neměli pouštět do eh, propagandistických a demagogických eh, řečí. Měli bychom se dohodnout na tom, jaké stanovisko zaujme Evropská unie v této chvíli politika, která vydává velké finanční peníze na mírový proces, již neexistuje. Evropská unie nebyla přítomna během krize naši spojenci eh, rovněž nebyli na výši úkolu. Hamas potřebovala pouhých, eh, eh, pouhá čtyři léta od roku 2008, aby se mm, připravila a koordinovaně zaútočila na Izrael. A přitom byla, eh, byly použity nejmodernější rakety středního doletu z Iránu. To znamená, nikoli eh, jaderné zbraně jsou eh, nyní hrozbou pro Blízký východ, ale reálné nebezpečí vychází z raket, které jsou odpalovány z pásma gazy na Izrael. Takže chce Evropská unie pojmenovat tento problém či nikoli? Další otázka. v rámci našich kontaktů eh, s Egyptem eh, budeme podporovat eh, prezidenta či nikoli. Pojmenujeme politiku Hamásu správným jménem, tak jak skutečně vyhlíží, či nikoli. To, co dnes slýcháme o Hamásu, zní tak, jako kdyby šlo o jakousi mírovou legii ehm, ehm, mohli bychom si myslet, že Hamas se věnuje zejména výstavbě mateřských školek, ale v podstatě je to teroristická organizace. Tato válka situaci na Blízkém východě eh, mění. Hamas má zcela jiný význam, než eh, eh, jak si myslíme. Egypt má také jinou roli, Irán hraje také jinou roli, než říkáme, ale my jsme zcela naivní, dokonce hloupí, řekl bych. Evropská unie zdá se, eh, věří, že eh, nemůže věci vůbec ovlivňovat. Děkuji. Pan Majer. Pane předsedo, moje frakce si je vědoma toho, že toto příměří může být šanci k nalezení definitivního řešení. Ale může to být pouze další čekací doba, než opět mm, další jiskra vznítí e, požár. Jediné řešení, které si moje frakce dovede představit, je vytvoření palestinského státu. Jiná obce neexistuje. Máme velký problém. Trvalá beztrestnost, s níž e, izraelská vláda jedná válečné zločiny, nedodržování usnesení mm, Rady bezpečnosti OSN, porušování charty OSN, nedodržování bilaterálních eh, dohod, například cestovní mapy, která má eh, vyústit eh, ve vznik palestinského státy státu. Tady panuje skutečná beztrestnost vůči eh, válečným zločincům, jak jsme to i viděli ehm, v in, při invazi do ehm, Gazy a eh, eh, udržování blokády. Je to ilegální blokáda dle mezinárodního práva. Je to problém, pokud nevytvoříme jasná opatření ke vzniku palestinského státu. Prezident Spojených států amerických Obama v květnu 2011 pravil, že je pro vytvoření palestinského státu v rámci hranic z roku 1967. To ale bylo zase eh, znevěrohodněno eh, prezidentem Netanyahu. Eh, členské státy EU musí usilovat o vyslání jednoznačného signálu, že již není dále možné zdržovat vytvoření palestinského státu. Nyní máme možnost a příležitost hlasovat pro vytvoření palestinského státu a máme také e, příležitost hlasovat pro to, aby byla e, Palestina uznaná svébytným státem e, a členem OSN. Ale je skutečné, skutečně eh, smutné eh, vidět, eh, že velké procento dotázaných Izraelců nebylo pro uzavření příměří v tomto konfliktu. Je zde jasný postoj také vůč, proti palestinskému státu v Izraeli. A i to, co řekl Ehud Barak, lze vyložit tak, že zde panuje určité váhání nebo zdrženlivý postoj a já se domnívám, že eh, ale veřejnost v Izraeli si přeje něco jiného. To, co uvedla paní Gomez, poukazuje eh, nejenom na nutnost ukončit eh, konflikt, ale přivodit mír v celém regionu a skoncovat s cynismem, jemuž jsme všichni přivykli když slýcháme eh, o hrozbách eh, jaderných eh, obcí a zbraní a tak dále na straně druhé, ale Izrael porušuje smlouvu o nešíření jaderných zbraní. A proti tomu mm, mm, neříká nikdo nic, proti tomu mm, není přijata blokáda, žádné protiopatření aby eh, se zabránilo tomu, eh, aby Izrael vlastnil eh, jaderné zbraně. To znamená odstranění jaderných zbraní z regionu je eh, nezbytné. Eh, moje frakce se domnívá, že eh, musíme usilovat o to v rámci mezinárodního společenství, aby byl vytvořen palestinský stát v rámci hranic z roku 1967 a doufáme, že příští týden zhromáždění, valné zhromáždění OSN vyšle jasný signál tímto směrem. A pokud by se eh, toho palestinci, co by pozorovatele mohli zúčastnit, určitě by to prospělo. Děkuji. Děkuji vám a táži se, jestli jsou další připomínky, poznámky. Zdá se, že nikoli. V tom případě vám děkuji za toto první kolo, ale Snad bychom přece jenom eh, měli podniknout eh, pokus o narýsování širšího obrazu eh, strategického kontextu regionu a nejenom se omezovat na gazu. Pokud je o to, co řekla paní Gomez a také pan Majer, tak bych k tomu chtěl říct, já sám jsem také kdysi navštívil Zderot, když tam dopadla raketa. A když vidíte že za deset let bylo na vesnice odpáleno deset tisíc raket a děti se musí skrývat v bunkrech protileteckých, pak nelze jen tak říci, že je nutno mít pouze porozumění pro nikoli ani palestince, ale pro Hamas. V tomto případě šlo o jednoznačnou reakci na odpalování raket eh, vůči Izraeli. To je eh, jednoznačné, neoddiskutovatelné. Je to fakt a my to nezvládneme, když budeme tvrdit, že někdo se nesmí bránit. Nezávisle na tom, že třeba v určitém ohledu eh, razí nescela správnou politiku pokud je například o hranice z roku 1967. Já se domnívám, že obě strany musí eh, přestat s násilím. Pouze eh, tak se dobereme eh, výsledku. Jinak se objeví na obou stranách ještě extrémnější síly. Střílení na lidi, na nevinné lidi nemůže mít na jedné straně větší morální kvalitu než na straně druhé. A z tohoto důvodu bychom neměli tady vést pouze debatu o palestinských obětech. Chceme-li problém vyřešit v zájmu eh, obyčejných eh, lidí na obou stranách, chceme-li k tomu přispět, tak musíme být féroví a k férovosti patří též zohlednit situaci toho druhého. Co má dělat izraelský premiér, který se po léta nehnul, když eh, byly rakety odpalovány na jeho území, proti jeho území jak dlouho má čekat. Konec konců ty odpalovací rampy jsou pouze 10 mm, kilometrů vzdálených, vzdálené, když eh, dvakrát denně nebo ještě častěji eh, jsou odpalovány rakety eh, a dopadají rakety na izraelské vesnice. Jak dlouho to má premiér vydržet? Mm, a podívat se do očí svému obyvatelstvu. To znamená, na obou stranách musí být vytvořeny podmínky k upuštění od násilí. To je jediná cesta k eh, vytvoření eh, atmosféry pro další jednání. Ale děkuji vám za to a přeji vám všem ještě hezký večer a uvidíme se opět zítra.